Uh, dámy a pánové, dámy a pánové, poprosím vás, abyste se usadili. Zahájíme dnešní dopolední slyšení. Dovolte, abych celé srdce přivítal všechny z vás na tomto veřejném slyšení o udílení eh, zakázek, pardon, smluv na koncese. Zejména chci přivítat kolegu eh, Filipa Žuvena, který je zpravodajem našeho výboru u koncesí a vedl, tým, vedl tým, který zorganizoval toto slyšení. Také obzvlášť vítám naše experty, kteří nás dnes dopoledne seznámí se svými stanovisky a zahájí diskusy. Jsem také rád, že tu máme zastoupenou početně veřejnost. Mrzí mne, že tento sál není tak prostorný, jak bychom si přáli. Ještě vzadu zbývá pár míst. Dovolte, abych také přivítal ty, kdo nás případně sledují po internetu protože tato schůze je vysílána po web streamingu. Takže musím říct se našim expertům, že, že vaše vystoupení budou zarchivovaná navždy v, archi- v audioarchivech, v audiovizuálních archivech Evropského parlamentu. Kromě toho o poschodí výše máme náslechovou místnost pro ty, kdo by se případně již nevešli sem. Sekretariat mi připomíná, že kromě zprávy, která, pro kterou je náš výbor příslušný, eh, také vypracováváme stanoviska pro jiné výbory, respektive pro nás vypracovají eh, stanoviska jiné výbory pro dopravu, právní výbor, pro mezinárodní obchod a další výbor pro zaměstnanost a další výbory. Takže doufám, že i tyto výbory zde budou zastoupeny. Eh, ve svých eh, složkách jste mohli nalézt eh, ohromující životopisy našich odborníků, takže je nebudu podrobně představovat, pouze stručně. A slyšení bude rozděleno do dvou bloků. První blok je věnován definování celého nástroje, výzva, regulace, udělování koncesí, koncesních smluv a soukromořených partnerství. A další blok bude věnován tomu, v jakém režimu by to mělo fungovat. Zda má jít o režim odlehčený s otazníkem, jaké jsou potřeby trhu z hlediska procesních požadavků na řízení eh, koncesních smluv v praxi. Náš zpravodaj velmi pečlivě nadefinoval tato témata pro eh, oba panely a poprosíme aby nás nyní seznámil s hlavními body této problematiky. Poté poprosím naše experty. Takže nejprve pan Žuven, prosím. Merci, Děkuji, pane předsedo. Já, dámy a pánové, vás vítám. Nejdříve bych se chtěl omluvit. Určité logistické problémy zabránili tomu, že by se účastnili všichni eh, účastníci, kteří vyjádřili vůli zde být, takže museli jsme udělat určitý výběr. Chtěl bych přivítat eh, stínové zpravodaje, eh, pana předsedu Arbora, který je také stínovým zpravodajem a vítám paní Rüle, která je také stínovou zpravodajkou pro tento text. V podstatě se jedná o velice důležitý text, protože otázka koncencí, o kterých eh, všichni hovoří, je otázka, která souvisí eh, s formální definicí a víte, že tato definice není stejná ve všech členských státech. A už jenom z tohoto důvodu musíme mít text ohledně koncesí, abychom definovali společně, o čem eh, hovoříme. Navíc existuje eh, významná judikatura v tomto směru, o které budeme hovořit která vždy zdůrazňuje nezbytnost mít stejnorodá pravidla na, v celé EU. Tento text je předmětem mnoha připomínek, eh, kteří, eh, jsou to připomínky, které ho chtějí učinit více závazným, méně závazným. Víte, že politika je obtížné umění a já bych chtěl vyjádřit přání, aby naši hosté dnes nám poskytli určité návody eh, některých možných cest tak abychom dospěli ke správnému řešení. Děkuji, pane předsedo. Well, thank you very much, Filip uh, Žuv. Děkuji mnohokrát, pane Žuvene, za tento jasný úvod. Samozřejmě dostanete slovo ještě na závěr uh, a během diskusí. Přestupme tedy hned k prvnímu panelu. Je mi velkým potěšením přivítat uh, nejprve na zahání diskuse Michaela Berneta, který je certifikovaným účetním ve Spojeném království a je specialistou s mnoholetými zkušenostmi eh, v poradenství pro soukromo veřejná partnerství a nyní působí v Evropském institutu pro veřejnou zprávu v Maastrichtu, kde se dělí o své eh, poznatky a výzkum s dalšími v tomto odvětví. Na naši schůzi, eh, na naší schůzi není poprvé a jsem velmi rád, že mu nyní mohu dát slovo na 10 minut. Prosím. Pane předsedo, pane Živene, Moji prezentaci budu uvádět anglicky, ale eh, respektuji eh, Evropský institut, který je bilingvální a proto nyní na úvod pohovořím francouzsky. Roku 1981 byl náš eh, institut založen v Maastrichtu a cílem je podporovat evropskou integraci, šířit lepší vnímání eh, evropské politiky a lépe uplatňovat tyto politiky. Děkuji mnohokrát, pane předsedo, za to, že jste mne eh, pozvali na toto slyšení. Eh, obdrželi jste ode mne prezentaci, slajdy. Ovšem ta prezentace je příliš dlouhá, takže nepůjdu podle ní. Spíše bych rád Eh, nastínil kontext této diskuse tím, že nastolím některá základní témata, základní otázky, eh, které podle mě váš výbor musí pečlivě zvážit. Jsou zde dvě věci, které bych rád řekl úvodem. Za prvé, o čem ta směrnice není. Není o svobodě veřejnoprávních orgánů rozhodovat o tom, jak budou organizovat eh, veřejné služby. Úplné spektrum od přímého poskytování na jedné straně až po privatizaci na straně druhé zůstává stále k dispozici. Za druhé, tato směrnice není o eh, hospodářském a politickém rozhodnutí v té věci, zda je třeba eh, zavést eh, poplatky uživatelů za veřejné služby, nebo zda tyto služby mají být hrazeny zdaní. Co je ovšem jádrem této směrnice, je to, zda transparentní a Eh, konkurenční eh, veřejné eh, zakázky mohou být nejlépe zajištěny těmi postupy, které zde jsou nastavovány. A dále, co je ještě důležitější, zda koncese jsou něco skutečně odlišného od veřejných kontraktů. Existující legislativa by svědčila, protože jsou jinou záležitostí co zde jiné, je to jiná oblast než veřejné zakázky, veřejné smlouvy. Eh, je zde totiž takové pojetí, že tady koncese eh, se výrazně odlišují. Jsou něčím jedinečné, odlišné. Co z toho vyplývá poté? Eh, dva druhotné dotazy. Zda vůbec potřebujeme, aby udělování koncesí bylo regulováno na evropské úrovni a pokud ano, jakým způsobem by to mělo být regulováno? Když se rozhodujeme, zda potřebujeme sekundární legislativu, bereme v úvahu podle mého tři faktory. Za prvé, zda současný stav, pokud je udělávání koncesí uspokojivý, domnívám se, že komise velmi jasně argumentuje ve svém hodnocení dopadu, že aktuální stav uspokojivý není. Tato věc se provádí různě v různých členských státech, není zde dostatečná právní ochrana pro uchazeče, protože, jak patrně členové výboru vědí, skutečnost, že eh, na konci se, se nevstavuje směrnice o veřejných zakázkách, znamená, či směrnice o těch, znamená, eh, že tedy uchazeči nemají přístup k opravným prostředkům podle příslušné směrnice a dále, což je možná ještě důležitější, eh, z judikatury soudního dvora vyplývá právně nejistota. Na jedné straně máme případy jako Helmet Muller, kde šlo o výrazné riziko a ve Velké Británii potom máme Eurovasser, věc Eurovasser, kde šlo o výrazný podíl na omezeném riziku. Další věc, zda eh, jsou koncese relevantní pro širší evropskou agendu. Evropa 2020 obsahuje ambiciozní plány pro vytvoření jednoho trhu, čeho dotvoření, tím, že vytvoříme eh, v evropské sítě v oblasti dopravy, energetiky a v digitální oblasti. E, agenda propojování Evropy kriticky závisí na soukromeřených partnerstvích. A jak také říká e, můj dokument, e, dokument komise jasně říká, že 60% soukromeřených partnerství bychom mohli klasifikovat jako koncese. Takže skutečně jde o něco velmi relevantního pro dokončení jednotného vnitřního trhu a pro naplňování cílů strategie Evropa 2020. Jednoduše vzato, ty velké částky pojící se z Evropu 2020 a z agendou propojení Evropy, to nějakých 1,5 až 2 eh, biliony eur, začnou být relevantní, astronomické, pokud eh, nezaručíme eh, value for money, tedy hodnotu založené prostředky v procesu zadávání. Zda by fungovaly alternativy. Komise opět velmi přesvědčivě argumentuje, že alternativy jako eh, umožnit eh, řešení prostřednictvím judikatury nebo infrakčními řízeními ze strany komise eh, nebo nějakými sděleními, která by interpretovala dosádní právní akty, že tato, tyto alternativy, alternativy fungovat nebudou. Takže se ocitáme v situaci, kde máme mnoho, mnoho, kontr, mnoho smluv ve velkém objemu finančním, kde to není dostatečně regulováno, podle mě tento stav je správně hodnocen komisí jako neuspokojivý. Takže nyní přistupujeme k dotazu, jakou sekundární legislativu. Zdá jít cestou samostatné směrnice, eh, jejíž návrh máme dnes před sebou. Zda aby nebylo lepší jít cestou toho, že bychom dodatečná pravidla pro koncese zapracovali do nových eh, směrnic o eh, zadávání veřejných zakázek, což byla zřejmě představa na podzim, eh, kdy meziresortní verze směrnic pro zadávání veřejných zakázek obsahovala, obsahovala další ustanovení o koncesích, anebo do třetice, zda bychom neměli koncese podrobit stejným pravidlům jako veřejné smlouvy, veřejné zakázky což komise dost dobře nezohlednila, nezvažovala a vyloučila ve sdělení z listopadu 2005 o soukromeřených partnerstvích. Abych to schrnul, představa samostatného postupu e, u koncesí je odůvodněná pouze pokud se domníváme, že koncese jsou dostatečně odlišné od běžných veřejných zakázek. Podíváme-li se na důkazy, údaje. Je zde mnoho podobných rysů. Je to vedeno písemnou formou, jsou zde závazky zadavatele hospodářských subjektů. Stále musí být prováděny principy smlouvy a hlavní principy pro oblast veřejných zakázek a určitě je zde nutnost zaručit hodnotu za vložené prostředky value for money. Takže je zde mnoho argumentů, proč se tyto věci sobě blíží. Pokud jde o eh, argumenty, proč se naopak eh, odlišují, tak eh, tady ti, kdo se snaží ospravedlnit odlišnou roli, odlišné postavení, tak těm se to vyargumentovává těžko. Odlišná role, odlišná role z hlediska odlišné odpovědnosti hospodářských subjektů, koncesionářů, ospravedlňuje jiné smluvní podmínky, ale ne nutně úplně jiný postup udělování ze strany veřejnoprávného subjektu. Pokud je o platby, je to rozhodný faktor? Ne, protože u některých koncesí jsou také platby z veřejné pokladny z rozpočtu. Dále eh, vyjednávání eh, zda je dostatečně odlišujícím faktorem? Ne zcela, protože eh, soutěžní dialog nám dává možnost eh, projednat veškeré aspekty smluv eh, s uchazeči a ten vyjednávací postup eh, a nový konkurenční soutěžní vyjednávací postup dává ještě větší volnost. Dále zda tato pravidla nějak narušují subsidiaritu, o nic více než jakákoliv jiná evropská pravidla, či konkrétně pravidla pro veřejné zakázky. Zajde o porušení protokolu číslo 26 smlouvy o fungování EU, jinými slovy zda zde dochází k omezení svobody eh, eh, celku na nižší než národní úrovni organizovat veřejnou zprávu podle své představy. Ne, tak tomu není. Jediné, k čemu se dochází, je, že se určují pravidla, která mají být prováděna, jakmile orgán rozhodne o tom, že koncese je správnou hospodářskou formou pro zvolenou transakci eh, či operaci. A dále zda odlišná pravidla nějak ovlivní situaci v oblasti právní jistoty. To je velké téma. Konzultace ukázala jasně, že nějakých 35 eh, až 40 eh, respondentů podle různých kategorií eh, věděli o, o přímém udělování zakázek. Pokud je směrnice o právních prostředcích, komise jasně i řekla, že nelegální přímé zadávání zakázek patří hlavním problémům v oblasti zadání veřejných zakázek. Takže abych to schrnul, eh, argument pro eh, odlišné postavení koncesí eh, je jaksi těžko obhajitelný. Můj názor je takový, že nejlepší cesta, jak tuto situaci řešit, jak řešit otázky nastolené komisí, je podrobit veřejná díla a koncese, či tedy eh, veřejné zakázky a koncese eh, stejnému postupu zadávání, udělování. Eh, můžeme se ještě dotknout konkrétně směrnice, návrhu směrnice některých ustanovení, která podle mého představují posun, protože po, mm, skytají větší právní jistotu a transparentnost, ale podle mého názoru sloučení veřejných zakázek a koncesí do jediného nástroje je určitě nejvhodnější postup, jak, jak řešit všechna témata, všechny problémy, které uvádí komise. Děkuji, pane předsedo. Děkuji mnohokrát, pane Bernete, za vaše jednoznačné vystoupení. Dáváme to příležitost vzhledem k tomu, že jste zmínil návrh komise. Přijďte zde Joanu Žikovskou, Eh, která eh, vede tuto věc eh, jménem komise, také s týmem, s týmem z DG Markt, který zde máme rovněž zastoupen. Doufám, že se vás později budeme moci také vyslechnout, pokusím se to do programu zapracovat později. Takže děkuji mnohokrát za toto úvodní vystoupení na dnešním slyšení takto jednoznačným, jasným způsobem. A nyní je mi potěšením představit našeho dalšího řečníka, pana Linara Plasmana z Evropského centra zaměstnavatelů a podniků, které poskytují veřejné služby Eh, pan Plasman je zde předsedou výboru eh, pro, pro všeobecné služby. Služby v obecném zájmu, pardon. Já děkuji, dámy a pánové. Já budu mít krátkou prezentaci a chtěl bych začít tím, že 13 let spolupracuji s Evropskou komisí v otázkách koncesí. A co se týče těchto 13 let, chtěl bych poděkovat za otevřenost, za vstřícnost i když ty výsledky nevždy odpovídají tomu, co bych si přál, ale spolupráce je vynikající. První kritický bod, který bych chtěl uvést, spočívá v otázce, zda potřebujeme tuto směrnici. Poté, co jsme analyzovali texty směrnice, tak jsme konstatovali, že je tady skutečně velká šíře použitelnosti a tento široký záběr z hlediska Eh, dopadové studie měl být možná více zohledněn. Ještě jednou bych chtěl pochválit komisi. Komisi vzala na sebe tuto obtížnou úlohu, protože to zahrnuje mnoho oblastí a komise se pokusila zde stanovit flexibilní řízení, které zohledňuje složitost této problematiky. A to se z velké části podařilo i když v některých detailech jistě zbývá mnohé, co by se mělo zlepšit. Ale myslím si, že výsledek je relativně dobrý. Jsou zde určité body, o kterých jistě můžeme diskutovat, zvláště o jednotlivých prazích, dále o délce těchto koncesních smluv. A naším přáním je, a také o tom budeme ještě hovořit, aby se více specifikovaly výjimky, aby se více rozšířily. Také bych chtěl poukázat na to, že tyto výjimky musí být eh, propojeny také s ošetřením systému in-house, tak jak to navrhl, navrhla komise. Eh, pokrývá to celou řadu příkladů a to by mohlo být řešením pro řešení některých eh, problémů z hlediska využívání tohoto textu. To se týče kritických připomínek, tak je to především definice. Definice, která byla předložena komisí, je příliš široká a v každém případě zde schází dvě kritéria, která eh, jsou atributem koncese. Za prvé, eh, zadavatelská jednotka musí být vždy odpovědná za službu, kterou předává koncesionáři. A další důležitý prvek spočívá v tom, že u koncesí vždy se převádějí výlučná práva, jinak by žádný koncesionář se neucházel o takovéto koncese. A ještě bych nechtěl zapomenout na to, že mnoho služeb v obecném zájmu se stanou součástí koncesí. A zde jsou určité oblasti, kde existují určité tradice, určitá pravidla, která se musí podle našeho názoru zohlednit v tomto řízení. Co se týče eh, této oblasti v Kolíně, z kterého pocházím, jsme se pokusili společně s městskými podniky eh, tohoto eh, města spolupracovat a snažili jsme se vydefinovat oblasti, které by měly být zahrnuty eh, v této směrnici. Je to energetika, rozvod plynu, elektřiny, v každém případě dálkové vytápění, pak vodní hospodářství, vodohospodářství, kanalizace, Eh, samozřejmě odpadové hospodářství, potom eh, přístavy, kulturní služby, vzdělávací služby, na které nikdo nepomyslel, ale i tam je možnost použít koncese. Takže eh, i to bychom měli ošetřit a rozhodnout se, které oblasti by mohly být předloženy této soutěži. Pak tady máme zdravotní služby, e, tím se už komise e, zabývala, tady bylo restriktivní řešení. Chtěl bych říci, že obě tyto oblasti, oblasti by měly být zde e, zahrnuty. Samozřejmě, že by se trh v této oblasti měl otevírat. Ještě krátce konkrétní případy, o kterých jsme diskutovali z hlediska použití. Například ve Francii a v Německu vznikly stejné pochybnosti. Jedná se o síťové hospodářství. Jakmile tyto sítě jsou předány třetí osobě, pak eh, energetické závody nemají kontakt s klienty a já jsem hovořil se zástupci obou zemí a ty to vnímají jako velký problém. Mimo to se tady objevují noví hráči eh, na trhu, kteří ovšem mohou mít problémy. Znám také situaci v Rakousku a v Německu a tady je mnoho obcí, které se tedy vzdají své výsostné kontroly a tyto obce pak těžko mohou provozovat komunální politiku, která je velice populární v těchto zemích. Welfare eh, služby. Tady bych vás chtěl poukázat na studii, která vznikla ve Švédsku nedávno. Ve Švédsku některé oblasti sociálních služeb byly otevřeny této soutěží, bylo to analyzováno a výsledkem je, že to má velmi málo sociálních efektů eh, v této specifické oblasti. Ve Švédsku v této době je velká společenská diskuse o tom, zda by sociální služby se měly otevírat soutěži. Myslím si, že tato diskuse by byla plodná i na evropské úrovni. Co se týče zásobování vodou. Eh, kolegové o tom budou ještě hovořit. Tady musím říct, že máme velmi odlišné situace. V Itálii se velice tlačí na to, aby tento trh se otevřel. Tam je specifická situace v Itálii. Zatímco v těch severních mm, členských státech, v Rakousku, v Nizozemsku, v Německu, tam eh, není vůle otevřít eh, tyto eh, trhy, toto otevírání je tam velice nepopulární, protože voda je tam vnímána jako veřejný statek, který by měl zůstat v kontrole státu. Pak jsou tady další kritické prvky, které se týkají této směrnice. Já je nebudu všechny zde uvádět ale některé uvedu. Ten první prvek spočívá v tom, že podle této směrnice eh, některé oblasti se otevřou, aniž eh, tady eh, bude vytvořen legislativní rámec, který by byl k dispozici. A to povede například k situacím, které máme z hlediska odpadového hospodářství v některých zemích a musí to potom řešit soudci. V některých oblastech, zvláště energetice, jsme svědky negativních dopadů eh, této jaksi křehké situace, kdy je tam mnoho hráčů ve hře. Jsou tam hráči, kteří se musí nově orientovat na tomto nově otevřeném trhu. Eh, ta hlavní část eh, této směrnice, tedy tohoto návrhu, spočívá v tom, že komise navrhuje eh, používat směrnice ohledně právních prostředků také na koncese. Eh, tady to znamená, že mm, každá třetí osoba se může dovolávat eh, soudu, může použít svoje opravné prostředky v případě těchto koncesí. V Německu prakticky Žádné zadání těchto koncesí neprobíhá bez těchto sporů a já se domnívám, že tady je nutné řešit tuto situaci z hlediska efektivity, protože může vznikat velmi obtížná situace, kdy vlastně eh, přednost politiky před soudním rozhodnutím je spochybněna. Směrnice by podle nás měla především předložit lepší definici koncese, koncesních služeb. Také by se měla lépe zamyslet nad eh, výjimkami. My se domníváme, že celá oblast vodohospodářství by měla být výjimuta, ta by měla být řešena vnitrostátním právem. Neexistuje eh, zde evropský trh, takže zde nevidíme nutnost to zahrnout. Sociální služby, zdravotní, vzdělávací a kulturní by měly být také vyjmuty. V každém případě by neměly být propojeny se směrnicí ohledně opravních prostředků. A co se týče mm, dopravy, byli bychom rádi, kdyby eh, nařízení 1370 z roku 2007 nebylo eh, pozměněno. Mám tady ještě některé konkrétní návrhy, ty přeskočím, to si můžete přečíst v těchto krátkých slajdech. Chtěl bych se ještě zmínit o režimu in-house a definici. Já jsem to již naznačil. My se domníváme, že komise zde předložila v tomto smyslu velmi dobré návrhy. Je tady jediný prvek, to je takzvaný druhý prvek eh, judikátu Tekel. Možná, že tady Evropský soudní eh, dvor se tím eh, nezabýval. Je to takzvaný druhý prvek, podle kterého 90 by mělo být poskytnuto danému úřadu. Je jisté, mm, že to musí být zde takto spotřebováno. Já bych chtěl naznačit v této souvislosti, že komise nám vždy říkala, a my jsme tomu také věřili a i nadále tomu věřím, že e, směrnice o koncesích by měla zvláště sloužit k tomu, aby v případě externalizace, tedy záměru externalizace, zvláště do soukromého sektoru, aby tato směrnice se zaměřila na tuto oblast. A pokud to budeme vnímat jako hlavní cíl, například z hlediska in-house a výjimek, které pak tomu budou e, přizpůsobeny, pak skutečně tento text e, přinese přidanou hodnotu. Takže 10 minut jsem dodržel. Děkuji vám za vaši pozornost. No ano, já si myslím, že jste, za, že jste začal trošku později, takže jste to stihl velice hezky a děkujeme také za prezentaci na tabuli. A nyní bych chtěla vyzvat paní Bridget Simon, která se zastupuje um, Pansy. E, eh, zajímá nás váš názor na tuto věc. Máte také 10 minut. Pane zpravodaj, pane předsedo, dámy a poslanci, děkuji, že se mohu účastnit toto slyšení ohledně tématu, které je zvláště důležité z hlediska koncese. V tom daném čase se soustředím na několik důležitých bodů, eh, ale nemohu samozřejmě se zmínit o všech problémech. Především na úvod bych chtěla uvítat tuto iniciativu, která uznává specifikum koncesí. Nicméně jsem nutno konstatovat, že tento návrh neodpovídá eh, zadanému cíli. Především tato iniciativa ani formou, ani obsahem eh, neodpovídá takzvanému lehkému přístupu. Dále překračuje mm, jaksi objem koncesí, protože mm, hovoří také o změnách těchto koncesí. A tato směrnice velmi věrně přebírá mm, směrnici o veřejných zakázkách. Soustředím se na čtyři body. Na pole působnosti, na definici hodnoty a trvání koncese, to jsou důležité pojmy, na zadávací řízení a režim změn. Co se týče působnosti směrnice, tady jsou hlavní rozpory mezi cílem otevírat koncesní trh a výjimkami, které jsou zavedeny v tomto návrhu. Výjimky jsou v článku 11 a 15 a tam se eh, výjímají eh, oblasti, celé oblasti z konkurence. A Článek 11 především přebírá ustanovení 17. Eh, směrnice, která hovoří o specifických oblastech. Jedná se o podniky, které mají speciální práva. Do koncesní směrnice se tedy zavádí tento text a tím pádem je možné zadávat Poslanci upozorňují řečnici, že má hovořit pomalej. Takže některé podniky jsou vyjmuty eh, z této konkurence. Článek 11 eh, se zabývá režimem in-house. To je opět derogační režim, který eh, byl podpořen judikaturou. V rámci toho veřejné orgány pak mohou používat snáze i tento systém in-house, který jim bude připadat jaksi snažší, než používat soutěže. Tento text zde eh, připomíná judikát Tekel. Jsou zde důležité definice, jednak je to hodnota a trvání koncese. Co se týče hodnoty koncese, tam se in extenso přebírají ustanovení, které se týkají veřejných zakázek. Jsou tam různé kalkulační metody z hlediska práce a služeb, aniž se tam upřesňuje způsob, jakým se má rozlišovat práce od služeb. A přitom toto rozlišení Mm, je důležité, protože může být zdrojem e, problému vzhledem k tomu, že koncese na práce jsou vždy provázeny také službami a koncese služeb jsou velice často provázeny pracemi. Navrhujeme jednoduché pravidlo, které by fungovalo jak na práce, tak na služby v rámci koncese, které by se opíralo o kumulovaný obrat e, v rámci celého trvání koncese. Co se týče definice trvání koncese, tato vůbec nezohledňuje eh, různorodost koncesí. Tato definice se může vztahovat pouze na práce v rámci zúročení investic. Trvání a doba eh, koncesí se nemůže omezit pouze na tento prvek, musí také zohledňovat realizaci cílů, výkonnost a také kritéria kvality z hlediska trvání. Navíc současný eh, text není dobrý z dalšího hlediska. Hovoří se o investicích, které jsou realizovány během provozování služeb a opomíjejí se iniciální investice, které musí realizovat koncesionář a to je velmi důležitý bod. Co se týče zadávacího řízení, tady se omezím na tři důležité body, jsou tam ještě další. První to je vyjednávání, druhý je technická specifikace a třetí kritéria zadávání. Co se týče používání eh, vyjednávání, zde vítám to rozhodnutí, které učinila komise, které spočívá v tom, že se dává přednost vyjednávání a určitému rámci a dohledatelnosti, místo toho, aby se navrhovalo zadávání koncesí prostřednictvím soutěžního dialogu, což by neodpovídalo specifiku koncesí. Nicméně používání těchto koncesí by mělo být eh, více regulováno než v současnosti a tento režim by neměl být používán pouze v případě, kdy je to nezbytné. To slovo nezbytné může být interpretováno různě. Technické specifikace, tady opět se převzal text z veřejných zakázek. Přitom eh, v takovém případě tam předepisuje zadavatel podmínky, zatímco u koncesí jsme v jiné oblasti. A eh, takto pojaté e, specifikace jsou těžko slučitelné z hlediska globálního kontraktu a z hlediska rizik, což je vlastně centrem definice koncesí. Koncesionář musí provozovat na své vlastní nebezpečí, takže e, musí také přebírat veškerou odpovědnost veřejných orgánů. A kritéria zadávání. Tady opět metodika vychází z veřejných zakázek, protože je to metodika vážení kritérií nebo vybudování určité hierarchie těchto kritérií a to také neodpovídá koncesím, protože tak jako u specifikace je nutné zajistit flexibilitu. A nyní se dostávám k bodu, který je také velmi důležitý a je to režim změn koncesí. Jak jsem již uvedla, směrnice již ve svém názvu oznamuje, že se jedná o řízení zadávání. A v tomto smyslu i ten text se zabývá také plněním. První konstatování ke změnám. Ten text je naprosto nepřizpůsobený koncesím z hlediska změn a neodpovídá pože. Mohla byste hovořit pomaleji, žádá pan předseda. Text tedy neodpovídá požadavkům koncese, neodpovídá hlavnímu požadavku koncese, to znamená možnosti měnit kontrakt, měnit služby, což je vlastně eh, další součástí této smlouvy. Opět se převzal článek 40 článek 42 této směrnice koncese odpovídá článku 72 směrnice o veřejných zakázkách a e, také přebírá judikáty Evropského soudního e, dvora, ale přitom víte, že tato judikatura je evolutivní a mění se. Situace je odlišná od veřejných zakázek, zvláště z hlediska plnění. Na rozdíl od veřejných zakázek koncese jsou dlouhodobými kontrakty, je to dlouhodobé partnerství, ta délka je opravdu dlouhá, protože se velice často jedná o dálniční smlouvy. Také e, tyto smlouvy vyžadují flexibilitu právě proto, aby e, smlouva se mohla měnit v čase. Je nutné se přizpůsobovat buď regulaci nebo technologiím. Mohu vést příklad z hlediska vývoje regulace směrnici o bezpečnosti tunelů, která vygenerovala nezbytnost investovat, zvláště na dálnicích, v tunelích. Takže to byla velká investice z hlediska objemu prostředků. Je proto důležité, aby koncesní smlouva se mohla vyvíjet v čase, aby jaksi během několika desítek trvání mohla zaznamenat určité změny. Víte, že ta délka je velmi dlouhá a to souvisí také s obrovskými investicemi. Nyní k formě ty, tento článek, tak jak tady stojí a leží, je nepoužitelný, protože tento článek, jak jsem před chvílí uvedla, eh, je převzat z návrhu eh, směrnice o veřejných zakázkách, přebírá také stejnou terminologii, která není účinná a nedá se použít na koncese, protože ten text systematicky používá termín cena, cena koncese, ale v oblasti koncesí hm, hovořit o ceně není vhodné. Proto navrhujeme nahradit tento článek termínem hodnota. To také souvisí s problémem definice, tak jak jsme o tom hovořili v souvislosti s článkem 6. Navrhujeme nahradit v tomto textu koncepci ceny koncepcí hodnoty a aplikovat na tuto hodnotu strop 50%, tak jak je to uvedeno v odstavci 6 z hlediska změn co se týče koncesí na práce, jak jsem před chvílí uvedla, ty se musí odlišovat eh, protože se jedná o dlouhou dobu a velký objem investic. Takže navrhujeme, abychom aplikovali 50 na eh, všechny práce koncese v rámci eh, trvání koncese. Na závěr bych řekla, že tento text představuje skutečné riziko, že se budou uzavírat eh, vnitřní trhy, což je proti cíli. Musí se hm, přepracovat výrazným způsobem, musí se zohlednit specifikum koncese, která je vlastně rezondétr této směrnice a je nutné se soustředit na eh, cíl, na předmět a dále na dvojí účel, to znamená právní jistota a otevření koncesního trhu v rámci Evropské unie. Omlouvám se za to, že jsem hovořila tak rychle, chtěla jsem dodržet 10 minut. Well, thank you very much indeed, Mrs. Simon. Velice děkujeme, paní Simon, a chtěl bych poděkovat všem třem řečníkům za velice zajímavé prezentace. I když si myslím, že mezi vámi došlo k některým neschodám, ale právě proto pořádáme toto slyšení. Pan Živán začne, pak se hlásil pan Konferaty, mm, paní Fachien a stínový zpravodajové pan Pansery chce hovořit jako první, paní Rýle, zcela jistě. A ještě další. Ale zatím, než se podívám na seznam, tak dám slovo panu Buzujovi. Ne, vy půjdete až v tom druhém kole, takže začneme panem Žuvánem. Děkuji, pane předsedo, děkuji všem třem řečníkům. Eh, já eh, poznamenám, že prakticky všichni tři eh, v zásadě jsou pro jednotný systém, Ovšem v každém případě by to byl jiný systém u každého řečníka. Paní se mu uzavřela tím, že je zde riziko uzavření trhu s tímto textem, s tímto návrhem. Pan Plasman řekl, že tady bylo napak riziko otevření trhu, protože se obává, že, že eh, tady eh, bude vše eh, se řídit pouze kriterium hospodářské soutěže. Abych to a pan Berne tedy odmítá potřebnost návrhu. Pane Plasmane, vy jste hovořil o vodhospodářství, štatverky a tak dále. Nedomníváte se přece jen, že i eh, nad rámec veškeré teoretické jaksi vize eh, o této věci, eh, to, že by úplně chyběly dokonce smlouvy někdy, teď vůbec nehovořím o konkurence a transparentnost, transparentnost přidání zakázek může, zadání zakázek může představovat problém. Ve Francii byly velké případy korupce eh, před pár lety, takže vznikl nakonec zákon, tehdy označený zákon SAPA, eh, který vytvářel podmínky pro transparentnost a při tom situaci eh, ošetřil aspoň z hlediska transparentnosti. Ehm, takže říkat, že někdy dokonce nepotřebuje smlouvu, to přece by bylo problematické. Na pana Berneta mám, respektive říkal, že vlastně bychom konce, u koncesí mohli postupovat podle stejných podmínek jako u veřejných zakázek, pokud jsem to dobře pochopil, ale nepodceňujeme zde charakteristiku koncese, kde přece jenom je zde ta, to riziko, které na sebe přebírá koncesionář, což je vlastně eh, základní rys právě koncese. Děkuji mnohokrát. Jenom eh, teď eh, zopakuji. Příště bude paní Urile, jako stínová zpravodajka a paní Frhejen. Pan Panzery, vy si chcete vzít slovo nyní nebo později? Později, dobrá. Takže paní Rüle a paní Frhejen, prosím. No, krát děkuji. Já tady budu mluvit také za výbor regionu. Chtěla bych poděkovat všem účastníkům. Máme první veřejné slyšení v této tematice. Zatím se ještě žádné nekonalo. A již u těch tří vystoupení se ukázalo, že tento projekt je velmi sporný a že vnímání je velmi různé. Moje otázka je, jaká je přidaná hodnota tohoto návrhu pro občany? Jaká je konkrétní přidaná hodnota návrhu komise? Vy jste mě nepřesvědčili. Je tady otázka, vytvoříme více právní jistoty? v rámci tohoto návrhu. Ta otázka začíná již definicí. Já bych chtěla požádat všechny tři řečníky, aby mi krátce popsali, jak vnímají definici. Kdo nese odpovědnost, dále jak přenášet výsostná práva, kdo nese riziko, absolutní přenos všech práv. Všechny tyto otázky rizika by měly být ještě zohledněny. Další bod. To je použitelnost, působnost. Když se podívám na všechny návrhy, které tady zazněly, tak vlastně tady skoro nic nezbývá, co by zdůvodňovalo raison d'être této směrnice. Takže by mě zajímalo ještě jednou, jak vnímáte působnost této směrnice. Uh, Mrs. Děkuji, paní Verheyen. Vielen Dank. Ich möchte Mnohokrát děkuji. Já bych také chtěla položit ještě jednu otázku všem třem řečníkům. Téma transparentnosti bylo hlavním tématem eh, vašich vystoupení. Tato směrnice by měla zajistit více transparentnosti. Ale vidíme, že závěry, které tu zazněly, byly velmi různorodé. Proto si eh, kladu otázku, jakým způsobem mají lidé nebo zadavatelé, kteří budou používat tuto směrnici, přistupovat této směrnici. Vytvoří to skutečně větší právní jistotu? a mm, je nutné vytvářet eh, sekundární právo, Neměli bychom vystačit s primárním evropským právem ohledně transparentnosti a nediskriminace. A pokud se jedná skutečně o veřejnoprávní úkoly, to je článek 14, také přílohy, Víte, že tam se řeší například komunální zpráva, která se musí ochraňovat. Není to záležitost, která spadá do kompetence členských států a není možné toto řešit pouze v rámci primárního práva ohledně transparentnosti, to je otázka zvláště na pana Berneta. Myslíte si, že tato směrnice skutečně vytvoří více právní jistoty, transparentnosti a možností, když vlastně zjišťujeme, že PPP je stále komplikovanější, musíme stále něco měnit, je to problematická situace z hlediska obcí, z hlediska výběrového řízení. Jakmile dojde ke změně eh, smluv, musíme opět vyhlásit eh, veřejné řízení, výběrové řízení, takže eh, tyto místní samozprávy vlastně nemohou se držet nějakého konzistentního vodítka. Nepovede to v konečném efektu k tomu, že dojde k jakési rekomunalizaci, že dojde k uzavírání tohoto prostoru místo eh, toho, abychom zajistili srovnatelnost a větší transparentnost. Děkuji. ještě pan Koperaty na závěr. Grazie. Io penso che sia giusto cercare come vuole. Děkuji za slovo. Myslím si, že je dobré, abyste v Evropě panovali stejné podmínky v oblasti udělování koncesí. Práce, kterou odvedla komise, by mohla uspět, ale je důležité, abychom přesně stanovali rozsah působnosti. Musíme přesně specifikovat, jaké budou výjimky. Podle mého názoru je důležité, aby veškeré výjimky byly přesně stanoveny. Musíme hovořit o vodohospodářství, protože například eh, zrovna ehm, voda nemůže spadat do působnosti této směrnice. Dále zde máme určité eh, služby, které musí být eh, garantovány. Týká se to i utilit, máme se například eh, elektřinu, výrobu elektřiny a je zde také eh, otázka, jak rozdělit výrobu elektřiny a dodávky elektřiny, protože by to celkově mohlo vést k privatizaci a mohlo by dojít k určitému vyloučení některých eh, občanů, protože někteří by Eh, nedokázali se začlenit do toho soutěžního prostředí v rámci těch koncesí. Je důležité tedy přesně stanovit veškeré meze těchto opatření. Také by zde nemělo být příliš mnoho agregace, protože jinak by došlo k opačnému efektu. Občané sami vidí, že otázka veřejných statků se naprosto mění a to může mít také i dopady na toho konečného uživatele. Děkuji, říká předseda. Já, co by stínový zpravodaj a také co by předseda tohoto výboru, bych také dovolil položit otázku. Je to něco, co mě velice zajímá. Vrátím se k úvodní prezentaci pana Burneta. Zajímá mě také, zda s tím, ostatní, eh, zda tím souhlasí i ostatní řečníci. Pan Bennett řekl, že legislativa má e, regulovat zejména určité druhy eh, koncesí a že tato legislativa vlastně neříká přesně jasně, co chce regulovat. A že to bude spíše na těch zákaznicích, na těch zadavatelích, kteří se, má, kteří se mají rozhodnout. Myslím si, že pan Bonnet teď asi nerad uslyší to, co řeknu. Eh, legislativa nemá určovat, jaké služby mm, mají být poskytovány. Souhlasím s panem Plasmanem a s jeho přístupem, protože on řekl, že eh, jde o to, jak mají být eh, Eh, jak mají být vyjednávány ty smlouvy a jak to má být všechno v soutěžním prostředí. Paní Simon hovořila o tom, že by to naopak omezilo soutěž a to vůbec zcela jistě nechceme prostřednictvím této právní úpravy. Já tedy každému z vás dám ještě dvě minuty na to, abyste mohli zareagovat na to, co jste si právě vyslechli. A začneme paní Simon, pak pan Plasman a nakonec pan Burnett. Paní Simon, chcete zahájit eh, tuto další část? Chcete za, za, začít s odpověďmi? Máte dvě minuty. Jenom velmi rychle, ve dvou minutkách. Eh, pokud je o právní jistotu a transparentnost, kterou by tento text přinesl, to je skutečně hlavním cílem textu. A je to nutnost, protože víme, že v některých zemích Unie neexistuje dnes legislativa, Eh, kterou by se řídilo udělování eh, koncesí. Je pravda, že ve Francii jsme v tomto ohledu už dobře vybaveni, už dlouho. Jak to zmiňoval pan Žovem před chvílí, máme ten eh, takzvaný zákon Sapenu, který se velmi osvědčil. Ale v celé řadě zemí dnes vůbec nic takového neexistuje a je to velmi potřebné. Zeměna o koncesí na služby, protože ta směrnice řeší pouze, protože ta směrnice řeší pouze koncese na stavební práce, či na práce. Nicméně obáváme se, že tento text, který je tak nedokonalý, eh, zejména vzhledem k tomu, že se tady mnoho věcí převádí z veřejných zakázek na koncese a nevždy je to vhodné, takže obáváme se ohledně Obáváme se, že ta právní jistota, kterou, o kterou usilujeme, nebude dosažena, protože u mnoha témat zřejmě eh, bude třeba to interpretovat a vznikne bohatá judikatura, což jistě není smyslem eh, směrnice obecně. Takže eh, v principu ano, eh, tento text má zaručit větší právní jistotu, ale určitě je třeba ten text ještě dopracovat, abychom tohoto cíle dosáhli. Pokud je otázku eh, uzavření či otevření trhu, tady bych trvala na tom, že my vnímáme riziko především uzavření trhu, protože v rámci těch vyloučených odvětví či vyloučených oblastí v textu vzniká riziko, že celé oblasti činnosti se vyhnou vlastně konkurenci a dokonce e, i ten e, práh 90%, že tam to může být tady, tady probíhat bez, e, bez toho výběrového řízení, což nám nepřipadá vhodné. Děkuji mnohokrát, pan Plasman. Mnohokrát děkuji. K otázce pana Živena. Může absence těchto smluv vytvářet problémy? Ano. Ano, v případě externalizovaných služeb. Tady s vámi souhlasím, tady se to musí regulovat, jinak mohou vzniknout eh, nesprávné situace. Ale v zemích, kde máme velmi silné obce, kde tyto úkoly jsou řešeny jaksi komunálními podniky, tak eh, v této oblasti se tyto věci řeší v rámci komunálních podniků, to znamená, že vnímání je zcela odlišné. Jediný problém tedy by se týkal externalizace. A co se týče otázky paní Rüle ohledně definice, já jsem naši odpověď již eh, dal. My bychom chtěli obohatit definici o prvek odpovědnosti, to znamená ta hlavní odpovědnost by měla zůstat na straně zadavatele a mm, koncese by se měla týkat výlučných specifických práv. A co se týče rizika, tady jsou signály například z Anglie, z Londýna, z různých členských států, kde vidíme, že nevždy ten koncesionář nese to skutečné riziko a ta odpovědnost zůstává, ta hlavní odpovědnost zůstává stále na zadavatelích. A ještě k té větší právní jistotě a k potížím z hlediska použitelnosti této směrnice. Tady bych řekl, ten velký záběr použitelnosti, který je dán v současné definici, a se propojuje také se situací v některých oblastech, kde nedochází regulaci. My se domníváme, že tento velký záběr nevytvoří právní jistotu, takže tato definice a působnost by měla být přepracována. Plasman, you didn't address my question. Pane Plasmane, vy jste mi neodpověděl na mou otázku. Ptal jsem se na takovou celou základní koncepci. Hovořil jste, že byste mělo být více výjimek a já jsem hovořil uh, o tom, že to by mělo být na těch zadavatelích. Uh, I, well, I made the point that, uh, you... Já jsem se snažil říct to, že ve své prezentaci jste chtěl, dota, jste chtěl přidat výjimky, Zatímco pan Brnet hovořil, že to nařízení má řídit ty jednotové smlouvy. Já jsem řekl, že je to na těch zadavatelích, aby se rozhodli, zda chtějí um, o těch koncesních smlouvách. A já jsem myslel, že jste se vlastně už sám odpověděl. Uh, thank you very much, um for those questions. Děkuji za tyto otázky, protože tyto otázky cílí přesně do centra celé diskuse, která určitě proběhne. Myslím si, že předseda právě uh, uhodil hřebíček na hlavičku, řekl přesně o to, v čem v této směrnice jde. Nikoli to, jaké služby mají být regulovány. Ani zde nejde tolik o svobodu uh, veřejných orgánů um, v tomto ohledu, ale otázkou je, jak postupovat, jakmile bude učiněno rozhodnutí o koncesích. A o tom hovořila právě paní Šikovská, když 6. února vystoupila jménem komise ve vašem výboru. Myslím si, že to bylo jasné a myslím si, že se na tom všichni shodneme. Dnes eh, jsou zde určitá konkrétní otázka, nebo otázky, které na mě padly. První otázka pana Živána. Ano, můžeme říci, že existují e, se rozdíly mezi veřejnými zakázkami a mezi koncesemi. Otázkou je, zda to e, ospravedlňuje to, aby zde, byl, e, aby zde bylo samotné nebo aby zde bylo speciální koncesní řízení. Zda ta existence rizika je dostatečným důvodem k tomu, aby zde byla zcela jiné řízení. Možná by stačily pouze trošku jiné podmínky. Chtěl bych ještě říct, aby, se komise, aby se výbor zamyslel. Za prvé, ty koncese bývají delší než veřejné zakázky a proto by zde mohla být také možnost trošku flexibilnějších postupů eh, během celého toho provádění té koncese, během toho období. A také bychom se zde mohli trošku poučit z, francouzského, z francouzské legislativy, pak je zde ještě otázka těch eh, prahových hodnot. Mohli bychom se zamyslet nad tím, zda eh, ty Prahy u koncesí na služby by se měly nebo neměly lišit od Prahu, které se týkají eh, veřejných zakázek na služby. Paní Rile a paní Frhajino položili podobnou otázku, ptali se na právní jistotu. Když jsem prováděl podrobnou analýzu této směrnice, tak jsem našel asi 80 velice eh, jednotlivých bodů, které lze interpretovat různým způsobem. Takže já si nejsem jist, stát směrnice tak, jak je navržena, přinese právní jistotu minimálně v této stávající formě. To znamená, že eh, tím pádem si nejsem jistý, zda přinese větší právní jistotu ani spotřebitelům, ani těm zadavatelům, ani právním službám. Děkuji, říká předseda. Velice děkuji, že jste eh, zodpověděli na dotazy, kteří moji kolegové položili. Nyní se již podíváme na druhou oblast, eh, také velice zajímavou. Budeme hovořit o tom samotném režimu, který se navrhuje. Ještě se zcela jistě podíváme i na drobnosti. Máme zde tři řečníky, každý bude mít eh, zhruba 10 minut na svou prezentaci. Následovat budou dotazy poslanců. Nejprve bych velice rád uvítal pana Martina Vejanda, který je výkonným ředitelem firmy Water Waste Water, která se zabývá hospodařením s vodohospodářstvím a zastupuje zde také německý, německé združení tohoto odvětví. Zcela jistě si rádi vyslechneme váš názor na tuto směrnici, protože právě váš eh, obor je tímto zasažen. Takže máte slovo na 10 minut. Velice děkuji, pane předsedo. Nejprve bych chtěl eh, začít eh, určitými právními argumenty. Podle našeho názoru je směrnice o koncesích eh, vlastně zbytečná. Není to nutné, protože zde máme primární zákony a máme zde také judikaturu Evropského soudního dvora. Podle nás to stačí. Koncese na služby to je právní termín unijního práva a na rozdíl od veřejných služeb a veřejných zakázek na služby a stavební práce, zde tyto eh, koncese na služby nespadají do základní právě působnosti zákona. Pokud se podíváme na stávající situaci, tak pokud se podíváme třeba na dodávky pitné vody, tak eh, provozovatelé mohou vybírat poplatky od uživatelů Existuje zde určité riziko v, tomto, v těchto smlouvách a je to vlastně rozdíl právě na rozdíl od těch veřejných zakázek. Směrnice stávající eh, omezuje možnost obcí, eh, omezuje jejich možnost volby zejména co se týče soukromé účasti. Je zde zejména článek 15, číslo 5 a tento článek je určitá, je vlastně takovým článkem, který vlastně vylučuje eh, účast soukromého sektoru. Podívejme se na konkrétní situaci eh, s dodávkami vody a nakládání s odpadeními vodami v Německu. Je to vlastně služba veřejného zájmu, je to veřejná služba, jedná se o dodávky vody a nakládání s odpadními vodami, je zde velký počet různých předpisů, máme zde zákon o vodě, máme zde různé městské vyhlášky, také eh, hospoda, eh, pravidla hospodářské soutěže. V Německu ve spolkových zemích jsou to, máme zde článek 4, smlouvy o EU a článek 28 německého zákona, který eh, vlastně říká, že je, jsou to obce, které jsou za to odpovědné. Je důležité soustředit se na zabezpečení dodávek, kontinuitu, dostupné ceny, kvalitu a také udržitelnost. To znamená, že je důležité, aby zde také byl, aby zde byly všechny tyto aspekty z, z manželství eh, zdohodněny. Zatím to bylo tak, že to vlastně bylo v diskreční pravomoci místních a regionálních orgánů, aby si vybrali formu, v jaké budou tyto služby poskytovány. Nyní mi dovolte ukázat vám přehled, jak to vypadá v německém podhospodářství. Máme zde, že ten graf ukazuje, že je zde velký počet různých druhů podniků v tomto sektoru. Ukazujeme, že jsou zde tedy také rozdíly mezi jednotlivými regiony, což lze také vysvětlit i tím, že došlo vlastně mm, ke sjednocení Německa. E, máme zde hlavně velký důraz na obce, protože obce mají povinnost ze zákona poskytovat e, dodávky pitné vody. Máme zde také zvláštní um, legislativu Můžeme tedy dojít k závěru, že ty strukturní rozdíly v jednotlivých německých spolkových zemích si vyžadují, pardon, v jednotlivých zemích si také vyžadují ještě posouzení dopadu. V Německu se říci, že soutěž eh, se vlastně spíše sníží, to znamená, že by došlo spíše k opačnému účinku, než jaký ta směrnice zamýšlela. Jaké jsou tedy možné dopady tohoto návrhu směrnice. Udělování koncesních smluv je velice často považováno za velice složité a obtížné, takže i třeba ta samotná příprava eh, toho účasti v tendru je velice časově náročná a vede k velkým nákladům na různé poradenství. To znamená, že pokud zde by byla určitá rigidní, rigidní postup zadávání, eh, tak by to velice dopadlo zejména na malé a střední podniky, a bylo by to, eh, vlastně nebylo by to v souladu s těmi eh, možnými zisky. Eh, také by to zejména ovlivnilo právě německý sektor, protože zde mm, jsou to právě velký, to právě velký počet malých a středních podniků, které dodávají tyto utility. Máme zde například asi 8 tisíc Eh, sítí, které se týkají eh, odpadních vod. Dále, pokud se podíváme na hlavní body, mohu říci, že postačuje primární legislativa. Posouzení dopadu, které zatím máme, nedokázalo vysvětlit a obhájit důležitost eh, této směrnice. Chtěli bychom nové posouzení dopadu, které by vysvětlilo jednak situaci v jednotlivých členských státech, také strukturální dopady, také je důležité ještě vysvětlit eh, konkrétní situaci pro zadavatele a také by se to posouzení dopadu mělo zamyslet i nad možným vývojem v eh, odvětví eh, hospodaření s vodou. Ta pravidla, která navrhuje komise, nezajistí ani právní jistotu. Navíc místní orgány nebudou mít dost autonomie pro rozhodování. Proto odvětví eh, hospodaření s vodou žádá, aby bylo vyňato z rozsahu působnosti této směrnice. Děkuji za pozornost. Mm, děkujeme, říká předseda. Děkujeme za velice jasně stanovené, eh, jasně vysvětlené stanovisko. Zcela jistě o něm ještě budeme hovořit později. A nyní mi dovolte uvítat dalšího řečníka, už jsem uh, hovořil o odvětví, které zastav, zast, zastupuje, je to odvětví přístavu. Vítám pana Patrika Ferhovena, generálního tajemníka Evropského združení pro námořní přístavy a máte slovo na 10 minut. Děkuji, pane předsedo. Dobrý den, dámy a pánové. Eh, je mi velkým potěšením být tu dnes s vámi, abych vám eh, představil názor sektoru přístavu a zejména e, přístavních e, orgánů, manažerů přístavu. E, to je tady ten typ subjektu, který zastupuje naše, nebo které jsou zastupeny v naší organizaci. Rád bych dnes dopoledne řekl v zásadě čtyři věci. Za prvé bych vás rád podají smlouvy mezi přístavní orgány a poskytovateli služeb, jak je to dnes regulováno v členských státech. Poté se dotknu tématu, jaké jsou potřeby sektoru. Tady jsou dvě hlavní věci, které chci říct ohledně transparentnosti a dále eh, ohledně kontinuity investic. A uzavřu potom některými hlavními problémy, které vnímáme u toho návrhu směrnice, který, eh, který dnes projednáváme. Nejprve tedy stručný přehled eh, toho, jak vypadá organizace odvětví přístavů, zejména vztahu mezi organizace vztahu mezi eh, přístavní orgány, co jsou obvykle de- decentralizované orgány, které zpravují přístav a pozemky v přístavu. Obvykle jde o veřejnoprávní subjekty, když eh, někde v Evropě máme i eh, čistě soukromé správce přístavu, zejména ve Velké Británii. Na kontinentu obvykle jsou to obecní či státní, či obcí či státem vlastněné subjekty. Pokud eh, budeme hovořit o žargonem směrnice, jde tedy o eh, zadavatele, veřejné zadavatele, a to z, z několika hledisek, mají smlouvy eh, s provozovateli terminálu, což jsou obvykle soukromé podniky, které mají na starost nakládání s náklady a také služby pro pasažery a také promyslové služby a logistiku, dále technicko, technicko námořní služby, Eh, například ve vádění a podobně, což mnoha, eh, ve většině členských eh, států je vnímáno jako služby obecného hospodářského zájmu a ještě některé další služby jsou poskytovány v přístavech. Řada smluv o služby zahrnuje také přidělení pozemku v přístavu a různé režimy pro pozemky se výrazně liší v členských státech. Někde se na to vztahuje právo veřejné, Jinde se, na to, jinde se to řídí soukromoprávními ustanoveními, jde o smlouvy o pronájem pozemku. V prvním případě jde o služby o smlouvy o poskytnutí veřejné služby nebo o koncesi na, na oblast na půdu. Dále je třeba zohlednit politiku rozvoje přístavu. Podle nás je třeba také zohlednit skutečnost, že tady jde o velmi dynamický sektor, kde probíhá celá řada změn a kde Eh, kontinuální investice jsou klíčovým tématem, jak za chvilku vysvětlím. Pro nás transparentnost je samozřejmě věc, kterou podporujeme, ale domníváme se, že by měla být přiměřená, proporcionální. Jednak se musí dostatečné propojení s fungováním eh, vnitřního trhu jednotného. Domníváme se, že pokud je o pokud je o smlouvy, kde nejsou poskytovány služby žádným třetím stranám, tak tady by to mělo být vyňato. Eh, délka trvání, to je klíčová věc. Tady podporujeme skutečnost, že by smlouvy Eh, měly být navázány na eh, interní návratnost, návratnost, ale samozřejmě eh, musí nést riziko za provozování dané věci. Koncese také, ať už to nezváme jakkoliv v členských státech, vnímáme jako dynamický nástroj řízení pro přístavní orgány, proto se domníváme, že by měla existovat ustanovení o, o provozování služby, o konkurenci mezi přístavy a o trvalé udržitelnosti. Dále průsvědka, která ukazuje, eh, jakým způsobem eh, jsou dnes v oblasti přístavu využívány, eh, využívána veřejná výběrová řízení. Jde jak o konkurenční nabídky, soutěžní nabídky, tak o výběrová řízení. Tady máme údaje z, z průzkumu provedenou před jedním či dvěma roky. Vidíme, že 20 30, 32 vždy využívá Eh, to veřejné, zada eh, veřejné výběrové řízení, 21% pouze u strategických zakázek, 19% to odvíjí buď to od eh, plochy pozemku, od doby trvání smlouvy, anebo od objemu investice. 28 nikdy neuplatňuje veřejné výběrové řízení, tady jde obvykle o malé, malé přístavní orgány, kde samozřejmě obsah té investice je mnohem omezenější. Další věc, otevřený přístup na trh na jedné straně, na druhé straně kontinuita investic. To je klíčové pro naše odvětví, protože obvykle za dobu trvání smlouvy eh, ten provozovatel, ten subjekt musí ještě učinit další investice, přizpůsobovat se situaci na trhu potřebám takže jakožto přístavní orgány vnímáme na jedné straně to, že prodloužení smlouvy by nemělo být automatickým právem pro provozovatele, ale zároveň se domníváme, že by měla existovat možnost eh, u podniků, které eh, vykonávají svoji práci dobře a chtějí pokračovat v investicích, aby tam existovala možnost tedy prodloužení eh, jejich smlouvy s přístavním orgánem. Pokud by to nebylo možné, pak bychom byli v situaci, kdy subjekty provozovatele by přestávali investovat, přestávali inovovat, v části v posledním období trvání smlouvy, což by jistě představovalo horší než optimální využívání eh, pozemků v přístavech a horší než optimální poskytování služeb. Takže snažili bychom se anticipovat eh, prodlužování eh, smluv, co možná nejvíce již v původní smlouvě, a snažili bychom se nastavit co nejobjektivnější situace tím, že by byly konkrétní podmínky, objektivní parametry pro přijmutí rozhodnutí o prodloužení smlouvy případném. Poslední prosvědka eh, zobrazuje některá specifická, eh, specifická problémy, které vnímáme u tohoto návrhu směrnice. Vedli jsme dlouhé diskuse s komisí, s DG Market v této věci. Já jsem velmi vděčen paní Šikovské a jejímu týmu za eh, to otevřený přístup, otevřenou diskusi. Myslím si, že je férové říci, že potenciální přená hodnota pro nás u této směrnice Eh, je diskutovatelná. Samozřejmě Společný rámec by měl výhodu v tom, že nastaví rovné hrací podmínky a zaručí právní jistotu. To nechceme nějak spochybňovat, ale jedním z hlavních problémů, které my se vnímáme, eh, je rozsah působnosti, protože eh, pokud vezmeme kontrakty na na pozemky v přístavech. Řada z nich eh, nebude spadat do kategorie koncesí. Některé ano, některé ne. Bude to záviset na detailních ustanoveních smlouvy, což není dobrá situace pro nás. Je to jasnější u služeb, kde eh, tam, kde jde o služby obecného hospodářského zájmu, eh, například to, to, ty naváděcí služby v přístavech, tam by to bylo jasné, ale co tu eh, situaci dále komplikuje, je, že DG Move, tedy generální ředitelství pro dopravu, nyní zvažuje doplňující instrument, doplňkový instrument pro náš sektor. Takže, takže eh, opravdu naše situace nyní je složitá a pokud se podívám na eh, obsah té směrnice, tak tři věci, na které my, my bychom se zaměřili, je prahová hodnota těch 5 milionů, což pro nás je velmi nízké, to by zahrnovalo prakticky všechny smlouvy, eh, alespoň pokud je o terminály. Takže myslím, že pro náš sektor potřebujeme jinou prahovou hodnotu. Já chápu, že patrně je složité to nastavit v horizontální směrnici, ale pro nás by bylo eh, vhodnější něco, co by se odvíjelo od plochy, pozemku či jiných kritérií. Dále eh, procesní požadavky v, té, v tomto návrhu jsou pro nás dosti, dosti striktní, což může být v rozporu Eh, s dynamickou povahou našeho odvětví, kterou jsem již zmiňoval, zejména pokud je možnost změnit smlouvy. A pokud je o změny a zejména prodlužování smluv, tak eh, to pro nás je klíčové téma, eh, které není dostatečně jasně ošetřeno v aktuálním návrhu směrnice. U většiny těchto věcí jsem byl velmi rád, že to bylo zapracováno v prvním, eh, v prvním návrhu zpravodaje. Myslím, že řada těchto obecných témat tam je zohledněna a řekl, že naše konečné slovo u této směrnice bude záviset výrazně na tom, zda eh, parlament a rada vystoupí se s pozměňovacími návrhy, které by, které by uspokojily naše potřeby. Děkuji. Děkuji i vám za velmi jasné stanovisko, jasné návrhy pro nás. A na závěr eh, Stefan Sus je náš poslední eh, dnešní expert eh, ze, z obchodní školy, z ekonomické školy na Sorboně. Bude nás velice zajímat váš pohled na věc. Pane Sosie, máte slovo na 10 minut. Děkuji, pane předsedo, dámy a pánové poslanci budu tady závěrečným řečníkem tohoto dopoledne a pokusím se vás seznámit s některými možnostmi. Jako akademik nejsem tady proto, abych hájil určitou oblast nebo určité stanovisko. Spíše z hlediska vědeckých, teoretických a empirických prací ohledně těchto koncesních eh, prací a konkrétních příkladů poskytnu svůj pocit a svoje posouzení této směrnice ohledně pozitivních bodů anebo ohledně možností změn. Nejdřív bych hovořil o otázce, která spočívá v tom, jaký smysl má tato nová směrnice z hlediska koncesí služeb. Ten návrh, o kterém dnes hovoříme, je dobrým prostředkem, eh, který by zajistil více transparentnosti a jasnější regulaci z hlediska výběrového řízení a eh, v podstatě by snížil chybovost a omily a také by svým způsobem omezil prostor zadavatelů. My víme, že je důležité mít jednoduchá, jasná pravidla z hlediska zadavatelů. Tato řízení jsou velmi nákladná. A proto tato snaha, snaha zajistit větší transparentnost, větší jasnost by potenciálně eh, měla zvýšit konkurenci a tady souhlasím s tím, co řekl pan předseda. Ale ta skutečná otázka podle mého názoru také ve světle těchto vystoupení, je zjistit, zda potřebujeme lehkou regulaci těchto koncesí anebo závaznější režim. Myslím si, že tady ta stanoviska nejsou příliš zbíhavá. Máme tady hlasy, které chtějí jaksi rozšířit regulaci, chtějí se zaměřit na specifika koncesí. A na druhé straně máme ty, kteří by chtěli vlastně možná jednotnou směrnici ohledně veřejných zakázek a koncesí, to znamená malý prostor pro vyjednávání a výběr partnerů. Co se týče ekonomické literatury, která se zabývá koncesemi, tak tato literatura přináší určitá řešení. A jsem tak trochu překvapen některými vystoupeními dnes dopoledne, protože máme ekonomickou teorii, která je velice známá a která se zabývá těmito otázkami a která zdůrazňuje specifikum koncesí. To jsou smlouvy, kde dochází k investicím, nevždy, ale často. Jsou to eh, smlouvy, kde dochází k přenosu rizik. Vždy jsou to dlouhodobé kontrakty a složité smlouvy, které se týkají veřejných služeb, které jsou složité a kde veřejné orgány velice těžce definují svoje potřeby, tudíž je velice těžké anticipovat, předjímat také vývoj eh, chuti nebo vkusu eh, spotřebitelů. Je obtížné předjímat eh, poptávku. Takže to je typická smlouva, která je složitější než veřejné zakázky. Je to takzvaný takzvaný neúplný kontrakt. To znamená smlouva, která bude evolutivní, o které je nutné znova vyjednávat, protože počáteční smlouva nevždy odpovídá tomu, co se stane později. Máme tady teoretickou literaturu, méně empirickou literaturu, méně tedy statistik a příkladů, ale teorie zdůrazňuje, že jakmile víme, že tyto smlouvy jsou složité a že bude nutné je znovu vyjednávat, pak není příliš chytré používat eh, jaksi rigidní, závazný rámec eh, výběrového řízení, eh, přičemž se hledá v podstatě nejlepší výsledek na základě vážených kritérií. Takže podle teorie by bylo vhodné zohlednit některé věci, které nejsou ve směrnici. Například zkušenost provozovatele, protože je jasné, že bude nutné spolupracovat s tímto partnerem, že je to dlouhodobá smlouva, že bude nutné znovu vyjednávat tuto smlouvu. A to není to jako spolupráce eh, s jakýmkoliv provozovatelem. A z tohoto hlediska tady je několik teoretických názorů, které navrhují nechávat otevřenou možnost vyjednávání v případě zadávání zakázek, které jsou složité Tady bychom možná měli rozlišovat jednoduché a složité kontrakty. A ne vždy je možná vhodné stanovit eh, kritéria, která jsou vážená. V každém případě se nehodí je používat po každé. Druhá věc, kterou víme velice dobře, teoreticky, ale i empiricky, protože v tomto ohledu existuje mnoho zpráv a empirických studií, víme, že u těchto koncesních smluv nové vyjednání, vyjednávání smlouvy není výjimkou, je to pravidlo. U těch dlouhodobých smluv je nutné přizpůsobovat smlouvu těm změnám, které se nedají vždy předjímat. Existuje několik studií, které jsem jaksi vypíchl na slajdu, například ohledně Latinské Ameriky, tam bylo tisíc koncesí, Světová banka to posuzovala v 40%. Rok po podpisu smlouvy se to musí znova vyjednávat. Často z těch špatných důvodů, já to tady rozlišuji, někdy jsou to dobré, někdy jsou to negativní důvody. Pak máte eh, anglické studie, příklady, kde opět se ukazuje, že je nutné znovu vyjednávat. Tyto smlouvy jsou příliš rigidní, aspoň to je poslední zpráva anglického parlamentu z roku 2011. Pak například parkoviště ve Francii. Tam také tyto smlouvy se velice často vyjednávají. Ten interval je jednou za dva roky. A většinou je to ku prospěchu spotřebitelů. Skutečně ta smlouva se musí přizpůsobovat změnám. Pak jsou tady zkušenosti ze Spojených států amerických. Ale obecně můžeme říci, že nové vyjednávání je pravidlem. Můžete vyjednávat smlouvu znova, protože provozovatel mm, prostě špatně mm, aplikoval smlouvu, zvyšoval ceny a tak dále. To jsou ty švody, někdy jsou také korupční důvody, anebo oprávněnější důvody, eh, kdy tedy smlouva neodpovídá úplně situaci, je nutné tedy ji znovu projednat. A to mě eh, vede k tomu, že chci zdůraznit, několik závěrů těchto ekonomických prací. Tyto kontrakty jsou specifické, vyžadují prostor pro rozhodování zadavatelů z hlediska výběrového řízení, výběru partnerů a nového vyjednávání smlouvy. A důsledkem této flexibility je, že potřebujeme více transparentnosti a to je důležitý bod. Potřebujeme více transparentnosti, abychom zabránili zneužívání. To znamená, Musíme eh, zajistit eh, způsob, jakým vybírá zadavatel, jak si zajistí, aby veškerá rozhodnutí, která přijal, eh, budou výhodná pro obě strany. To znamená, je nutné zajistit, aby provozovatel na tom vydělal, aby místní zastupitelstvo také na tom vydělalo a aby to bylo také ku prospěchu spotřebitelů. A to, to jsou tady připomínky, které se týkají tedy nutnosti zavést větší transparentnost. Z tohoto hlediska je návrh směrnice dobrý. Ale samozřejmě eh, také je to otázka možnosti mít instanci, která řídí a zajišťuje tuto transparentnost. A eh, to tam není zakotveno, alespoň v současnosti v tomto návrhu směrnice a také to neexistuje v mnoha zemích podle mých informací. Vzhledem k tomu, že mi zbývají dvě minuty, chtěl bych zdůraznit ještě několik věcí. Tato směrnice se blíží Sapénovu zákonu, který byl přijat ve Francii 93. Týkalo se to různých služeb obecném zájmu. Abych to zjednodušil, tento Sapénův zákon se blíží tomu současnému návrhu směrnice tak trošku v lehčím stylu. Jaká je naše zkušenost? Ten výsledek je smíšený. Ten výsledek je spíše pozitivní v tom smyslu, že jsme zaznamenali v průměru 8% snížení eh, cen u spotřebitelů ve velkých městech o 15%. Samozřejmě i to je tedy eh, určité rozlišení. Dále také eh, počet těchto výběrových řízení je spíše nižší a mm, Zajímavé je u té směrnice, že kdyby byly jasné nabídky a jasná regulace v různých zemích, která, tak bychom mohli zvýšit konkurenci a také počet těch eh, subjektů, které jsou na tomto trhu. Takže to jsou pozitivní body i v souvislosti s touto směrnicí. Na závěr bych zdůraznil skutečnost, že je důležité, podle mě, aby směrnice byla co nejjednodušší, tak aby byla dobře pochopena. Víte, že ten ďábel se skrývá v detailech. Tady už zaznělo, že ta délka, ta doba trvání by měla být více zohledněna ve směrnici, neměla by být propojována pouze s investicemi, ale také s transferem rizik. Takže tady by měla být provedena určitá úvaha. A dále je nutné se zabývat transferem rizik je nutné podle této směrnice zohlednit také smluvní inovace, které se objevují v koncesích, zvláště u těch dlouhodobých smluv, a které se zastaví, jakmile se dosáhne určitého prahu obratu, kdy prakticky to riziko není přeneseno na toho provozovatele a také v té směrnici mi není jasné, jakým způsobem by se eh, měly diskvalifikovat příliš nenormálně nízké nabídky. I to by se mělo regulovat. A jak vylučovat provozovatele, kteří eh, mají jaksi podvodné jednání nebo korupční jednání. Děkuji za vaši pozornost. Uh, Chtěl bych vám poděkovat, pane profesore, za velice jasně eh, vysvětlené body a také vám děkuji za to, že jste dodržel ten desetiminutový limit. Nyní tedy zahajuji diskusy, pravodaj a stínový zpravodajové. Nejprve tedy vyzvu pana Živána, zpravodaje k takovým úvodním komentářům a poté také žádám kolegy, abyste omezili každý zhruba na dvouminutové vystoupení, abychom pak měli ještě čas na závěr. Také bych chtěl ještě nechat určitý čas pro paní Sikorskou. Pane Živán paní Vaniu, paní Rille, pan Buzoj, pan Panesery, pan Gebhardt, paní Verheyen. Ještě někdo? Paní Weiler. Ještě někdo se hlásí do diskuse? Abych dokázal dobře rozdělit eh, čas. To znamená, každý bude mít zhruba dvě minuty, abychom ještě měli čas i na odpovědi. Nejprve pan Šiván, pan Pansery, pan Buzoj, paní Rüle, takže nejprve stínový zpravodajové a poté ostatní, takže nejprve pan Živán. Děkuji, pane předsedo. Já mám první dotaz na pana Sosiera. Děkuji mnohokrát za vaše vystoupení, bylo to velmi zajímavé, zejména to pojetí eh, neúplné smlouvy. Mohl byste nám trochu upřesnit eh, ten samý orgán pro transparentnost, eh, o kterém jste hovořil, v tom textu tedy se nezakládá obzvlášť velká transparentnost, takže jakými cestami bychom toto mohli řešit. Eh, druhá věc na pana Vejanda. Upřímně řečeno, mně připadá, že říci, eh, tak jako vy, jak se to měli ve svých eh, slajdech, že kvůli tomuto textu by už neexistovala autonomie rozhodovací pro místní orgány, místní samozprávy. To upřímně řečeno, můžeme si vyměnit jakékoliv argumenty, můžeme eh, říkat jakékoliv poznámky, můžeme být tvrdí, kritičtí, říkat, že ten text je příliš restriktivní, příliš odlehčený, ale něco takového říct nemůžeme. Nikde v tom textu, já jsem se přece jen trošku přečetl, nikde se tam nehovoří o tom, že by místní samozprávy ztrácely svoji e, autonomii rozhodování. Mohou se rozhodnout, že budou pokračovat zcela in-house, nebo naopak eh, udělit koncesy. Ale v žádném případě, vysvětlete mi prosím, v kterém článku vidíte, že by rozhodovací autonomie místních orgánů byla nějak omezována. A dále musím říct, že to drama u takovéto druhu textu je v tom, že řada lidí eh, kritizuje něco, co v tom textu vůbec není. Takže prosím vás, řekněte mi, kde přesně jste našel v tom návrhu Eh, něco, co by omezovalo eh, rozhodovací autonomii místních orgánů. A za druhé, když říkáte, že vlastně není potřeba toto legislativně upravit, protože existuje judikatura, tak jste to řekl. No nezlobte se, ale my jsme poslanci a dokud se neprokáže opak v demokracii, eh, pravidla neutváří soud. Pravidlo zešlé z judikatury je neuspokojivé, protože se může měnit. A konec konců také je to tak, že prakticky každý rok v průměru máme jedno rozhodnutí eh, soudního dvora, eh, kterým se řeší definice koncese. No tak to mě prostě nevyhovuje. Nezlobte se, mě zvolili občané, abych, eh, abych stanovil pravidla a preferuje, aby se tak dělal demokraticky, než aby každý rok soudce pomalučku upravoval nebo vydával zase novou definici koncese. Já si myslím, že úlohou parlamentu je říci, definice vypadá tak a tak, buď s tím můžete souhlasit nebo ne, ale prostě to musí nastat. Pan Panzery, prosím. <clears throat> Eh, Děkuji. Já naprosto souhlasím s tím, co právě řekl Filip Šivon. My si velice rádi vyslechneme rady odborníků, protože vaše přínos, vaše prezentace byly velice zajímavé, ale nakonec to jsou eh, zákonodárci, kdo zde mají hlavní slovo. Je důležité, eh, že zde podporujete eh, naši práci. Chceme zde nastolit rovné podmínky pro koncese. Chci říci, že je jasné, že zde musí být srozumitelné definice toho, co se považuje za koncese. Nechceme mm, legislativu, která pouze vlastně okopíruje jednotlivé části legislativy o veřejných zakázkách. Pak je zde otázka, zda máme dávat přednost spíše hodnotě než té finanční, pouze, než pouze té finanční hodnotě, než ceně. Pak je zde také otázka různých možných zásahů. Takže Eh, také jste hovořili o tom, že se že, že je zde rozdíl mezi délkou trvání koncesí a veřejných zakázek. Zcela jistě je dobré, abychom se vydali tímto směrem, protože potřebujeme zvýšení transparentnosti, potřebujeme zde zásadu nediskriminace a také je zde skutečnost, že místní orgány musí mít možnost volby a také eh, musí mít určité diskreční pravomoci pro vyjednávání a pro volbu. A to zcela jistě v tom eh, legislativním procesu bude zachováno. Hmm, pak jsou zde samozřejmě také různé místní vyhlášky. Ještě druhý komentář. Chtěl bych, eh, položím vám otázku a zajímala by mě vaše odpověď. Máme zde určitá kritéria, jako je například délka investic nebo délka doby investic. Také je zde otázka zachovat tradice jednotlivých členských států. Někdy je to tak, že tou rozhodující věcí je důvěryhodnost těch obchodních partnerů. Pak je zde také ten režim in-house. Pokud zde nebudou veřejné zakázky, nebo veřejné, veřejné orgány, které veřejné orgány musí eh, respektovat pravidla hospodářské soutěže, musí zde existovat otevřený, jasný režim, a zároveň zde potřebujeme jasný transparentní rámec, abychom toho dosáhli. Děkuji, říká předseda. Chtěl bych eh, vás vyžádat, abyste spíše položili dotazy, když zde máme odborníky. Pane Busotel, máte dvě minuty. Děkuji, pane předsedo. Zcela jistě mi dvě minuty postačí. Po té, co jsme si vyslechli, naše vynikající řečníky, tak je jasné, že ještě máme před sebou dost práce. E, nik- Nikoli kvůli tomu, že by komise neodvedla dobrou práci, jejich práce je vynikající. Nicméně to téma je tak složité a plné různých podrobností, plné různých zvláštních situací, také jsou zde rozdíly mezi jednotlivými odvětvími. Zazněly zde určité obavy například z odvětví eh, přístavů nebo vodohospodářství, takže je velice eh, na místě hledat řešení. Také se domnívám, že musíme vyjasnit eh, zejména definice, protože nám to také pomůže roz, eh, více rozlišovat mezi těmi veřejnými zakázkami, mezi koncesemi, mezi koncesemi na práce a mezi koncesemi na služby. Nesouhlasím s tím, že definice je zbytečná, protože nyní ta situace je roztříštěná, nemáme dost transparentní prostředí, to znamená, ta stávající situace rozhodně není ideální. Musím však souhlasit s těmi, kteří trošku kritizují to, že posouzení dopadu nebylo příliš eh, podrobné a že se, eh, že se nevěnovalo všem situacím a všem prvkům, což tedy celou situaci trošku eh, stěžuje. Mám ještě otázku, která se týká délky. Je důležité zamyslet se nad tím, jak nalézt rovnováhu mezi délkou, doba, eh, délkou trvání těch smluv, což souvisí i s těmi investicemi a také na druhé straně mezi rizikem. Jak lépe definovat eh, to trvání, tu délku trvání koncesních smluv? Děkuji, říká předseda. A nyní paní No, Mnohokrát děkuji. Já bych chtěla říct si jeden bod panu Živenovi. Pane Živene, když říkáte, že probíhá mnoho soudních procesů v této oblasti, tak musíte také brát na vědomí, že máme mnohem více judikátů eh, v oblasti veřejných zakázek. Eh, a tam vlastně jsou pravidla, která eh, platí eh, po dobu 40 eh, let. Také náklady neklesly, takže ze všech těchto důvodů je zde snaha po revizi. Já si myslím, že velmi toto pochybné. Jde také o to, aby se snížil počet těchto hm, procesů. Já bych chtěla říci, pokud jsem to všechno dobře pochopila, tak zde řekli, že se jedná o jiný typ smluv než v případě veřejných zakázek. Jsou to vlastně neúplné smlouvy, které musí mít určitou flexibilitu, eh, kde jde také o chování partnerů. Velice často se eh, jedná o přenos výsostných práv. A proto bych se chtěla zeptat. Ten první řečník řekl, že je eh, možné Eh, tyto eh, koncese na služby eh, zasadit do prostředí veřejných zakázek. Tady si protiřečíte. Já bych ráda věděla, jestli je možné toto převzít do veřejných zakázek. Já si to nemyslím, protože to neodpovídá tomu charakteru, o který zde jde. Pak je tady další otázka, která je důležitá. Pokud jsem to dobře pochopila, vy všichni se domníváte, že návrh komise je příliš složitý a neodpovídá tomu zadání, které bylo stanoveno. Pokud jsem to dobře pochopila, tak musíme naprosto přepsat tento návrh komise. I na to bych chtěla slyšet vaši reakci, protože eh, vlastně ta dopadová studie eh, potvrdila, že to neodpovídá tomuto cíli. Pak pan Živen hovořil o transparentnosti. Když se jedná o PPP, tak tady je otázka transparentnosti velice důležitá. Je zajímavé, že u veřejných zakázek je na transparentnost kladen větší důraz než v tomto případě. Eh, jde o to, aby konkurenti byli informováni, veřejnost, aby byla informována to vlastně bylo to gro eh, kritiky, která tady zaznívala ohledně nedostatku transparentnosti. A co se týče korupce, tak nejlepší metoda, jak bojovat proti korupci, je zajistit otevřenost a více informací. Velice děkuji. Chtěl bych vám ještě po, eh, připomenout, že v 11 hodin budeme hlasovat a také bych chtěl dát ještě slovo jak našim odborníkům, tak i komisi. Nyní paní Veniu. Mrs. Veniu? Paní Veniu. Oui, je vais... Ano, já budu velmi stručná, pane předsedo, protože ta otázka tady byla již sformulována pravodajem, eh, Chci hovořit s panem Sosie. Vy jste hovořil o situaci win-win-win. Skutečně to třetí vin z hlediska Eh, koncesí a PPP, jak si zapomíná na občana. Zapomněl jste na další instanci, která by se měla vytvořit a která je vlastně mm, také velmi vzrušující myšlenkou. Chtěla bych vědět, jaké poslání by měl mít tento orgán ohledně transparentnosti Eh, chtěla bych ještě také poděkovat všem vystupujícím. Musím říci, že toto slyšení bylo velmi vzrušující, i když na závěr tohoto slyšení mám více otázek v hlavě než na začátku. Já s vámi souhlasím, že teď máme ještě více otázek než předtím. Ale ještě je to paní Weiler, pan Frchejen a paní Gebhardt. Ještě ti se hlásí do diskuse ještě někdo další? Dobře, čili uzavírám. Ještě pan Šváb se tam v poslední chvíli protlačil na seznam. Takže vás požádám o stručnost. Paní Weiler. Já, ich, ehm, möchte dohno... Já bych chtěla udělat stručnou připomínku k problému, který zde oslovila paní Rule a pan Živán. To znamená otázka právní jistoty a na druhé straně problematika judikátu Evropského soudního dvora. Já bych, drazí kolegové, byla ráda, kdyby postačilo primární právo ale nemám dojem, že by to stačilo. Judikáty Evropského soudního dvora mají různou povahu. Co se týče veřejných eh, zakázek, často se eh, tam objevuje diskriminace dalších soutěžitelů. U koncencí se jedná o zásadní rozhodnutí Evropského soudního dvora a každý judikát byl jiný. Já toho lituji svým způsobem, ale právě proto potřebujeme změrnici, potřebujeme určitou legislativu právě proto, že primární právo nestačí. A vidíme, že tady jsou rozpory, e, ukázalo se to u vystupujících. E, chtěla bych se zmínit ještě o jedné věci. Já chci, abychom měli právní jistotu a také mi záleží na tom, aby nedošlo k nějakému poklesu kvality služeb. Jde mi o to, aby Eh, tady nedocházelo k zbytečné privatizaci. Jeden řečník hovořil o článku 15, eh, hovořil o jakési preventivní klauzuli svým způsobem proti privátním soutěžitelům. Další otázka, která mi leží na srdci, se týká vodohospodářství. Nejde o to, že bychom v Německu měli opravdu ideální vztahy. Hesensku máme stále problémy, protože zemská vláda říká, tyto ceny za vodu jsou příliš vysoké, není tady dostatečná konkurence. Pořád se o tom hovoří, tisk a všichni jsou zapojeni do této diskuze. Pro mě je to určitý příklad. Já nejsem tedy zástupkyně hesenské zemské vlády, ale eh, to dokazuje, že to nefunguje úplně perfektně a jsou tady eh, privátní záměry, které chtějí protlačit více privatizace, dále je tady snaha pro větší soutěži a já si myslím, že pro Hesensko například to není příliš dobré. Možná byste nám mohl uvést nějaký příklad z toho vodohospodářství, eh, který by vysvětlil a prokázal, že i v Německu ty eh, poměry jsou složitější, než to vypadá na první pohled. Uh, thank you very much. Um... Velice vám všem děkuji. Děkuji paní Weiler. Nyní paní Frhajen. Mnohokrát děkuji. Já mám dvě otázky, které bych chtěla položit. Za prvé, tady bylo relativně jasné ohledně této směrnice, že právě pro specifické oblasti potřebujeme jiná pravidla než v případě horizontální směrnice, že potřebujeme různé výjimky, eh, že tady není dostatečná flexibilita a tak dále. V rámci těch jednotlivých vystoupení jsem pochopila, že ta forma té stávající směrnice vlastně víceméně komplikuje tu situaci kolem koncesí a že je nutné zohlednit eh, ta specifika. Takže mm, podle toho, co jsem pochopila, tento návrh toto nepokryví a není tady zásadní otázka transparentnosti a flexibility, eh, jak si ošetřena. Přesto chcete tady flexibilní režim. Já mám konkrétní otázku na pana Sosiera. Vy jste řekl, že se to podobá Sapénovu eh, zákonu, ale já mám pocit, že toto je mnohem rigidnější, než byl Sapénův eh, zákon. Eh, mám pocit, nebo ptám se, lépe řečeno, je vhodné, aby to bylo přísnější, striktnější. Je to nutné v případě těchto koncensí? Zohledňují se ty různé aspekty, to znamená délka, pak ty specifické oblasti vzdělávání, přístavy tedy vše, co se nějakým způsobem hodí pro tyto licence nebo koncese. Samozřejmě, že je to něco jiného, než se jedná například o privátní školu nebo o nějakou nemocnici. Jak toto všechno eh, mohu začlenit do eh, tohoto návrhu, aby tam zůstala flexibilita pro jednotlivé obce Eh, také je tady otázka přenosu kompletního rizika. To svým způsobem může zdůvodňovat určitou rigiditu eh, tohoto návrhu. Jak se na to díváte? Myslíte si, že ta forma je postačující v rámci toho stávajícího textu? Thank you. And then, uh... Děkuji. Nyní paní Gebhardt a pak pan Šváb, paní Gebhardt. Děkuji, pane předsedo. Já si myslím, že jedna věc tady musí být vyjasněna a to budeme muset udělat v souvislosti s touto regulací. I když je jasné, pane Živene, že tady nejde o liberalizaci nebo privatizaci v tomto textu e, směrnice. Jistě, můžeme to tam jednoznačně začlenit, to je možná nutné, tak, aby bylo jednoznačné, o co jde a o co nejde. Druhé téma, kterým se musíme jasně zabývat, je definice koncese. A z tohoto důvodu jsme také Eh, rozhodli na schůzce koordinátorů včera, že tímto tématem se budeme ještě zabývat, tak abychom měli jasnou definici koncese, abychom věděli, o co jde, abychom se z té pasti dostali, aby mm, jsme se sjednotili na určitém pojmu, tak aby nedocházelo k různé interpretaci v členských státech. Pane Sosti, já bych měla ještě dvě otázky v této souvislosti. Vy jste hovořil o Sapenově zákonu. Tady navazuji na předřečnici. Zjevně je to flexibilnější, otevřenější, než je návrh komise. Bylo by dobré, kdybyste toto mohl precizovat, protože já to vnímám stejným způsobem. Ta další věc. Vy jste řekl, že velkou výhodou Sapenova zákona bylo eh, to, že se to hodilo pro velká města. Tady je otázka těch velkých koncesí, velkých zakázek. Dobře, ale to samozřejmě bude souviset s těmi jednotlivými Prahy, které musíme ještě vydiskutovat. A třetí připomínka, abych dodržela dvě minuty. Vy jste řekl, ten lehký systém je nutný, transparentnost především a to vše ostatní by mělo být vyňato z této směrnice. Jste tohoto názoru? Eh, děkuji, paní Gebhardt, a ještě pan Šváb. Um, Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Eh, eh, pan profesor Bernet byl jediný, který vlastně obhajoval tento návrh a říkal, že se eh, je nutné se zaměřit na transparentnost, ale řekl, že tento návrh nejde tedy dostatečně daleko. Nicméně hájil tento návrh. Samozřejmě dopadová studie zatím eh, nedala odpověď ani na definici. Já se ptám, myslíte si, že tento návrh přispěje k tomu, že v EU budou možné modely PPP. Přispěje tato, tento návrh k řešení situace v oblastech, jako je vodohospodářství nebo jiné oblasti, kdy jsou nezbytné velké investice. Jaké ekonomické oblasti budou využívat výhod tohoto návrhu? Velice děkuji, pane Švábe. Vy jste říkal, že chcete tuto otázku položit speciálně panu Burnettovi, je to tak? Dobře, takže pana Burnetta si nechám až nakonec, pokud s tím ostatní souhlasí. A nechci ale, aby paní Simonu a další také nebyly jak, jaksi vyloučeni z té diskuse, abychom je zde nediskriminovali. já bych chtěl ještě, co by stínový zpravodaj se také k tomu vyjádřit. Eh, existuje zde velká diskuse o právní jistotě. Myslím si, že prezentace pana Sosiera byla přesně, přesně hovořila o povaze koncesí. Otázkou je, zda je pravda, že koncese jsou velice těžko definované, protože jsou velice různorodé. Ale on navrhl, že z důvodu jejich složitosti, a já teď budu citovat, je, pra, je téměř pravidlem, že se ty koncese pak znovu vyjednávají, že to je spíše pravidlem než výjimkou. A tohle je něco, co zcela jistě musíme e, vzít v úvahu. A pak je zde ještě otázka, jak dochází e, k udělování těch Eh, kontraktů. Jsou zde kritéria, je důležité, aby ta kritéria byla jasná, aby zde byla otevřená soutěž. Zcela to, na tom se zcela jistě musíme všichni shodnout a je to, to vlastně samé i v oblasti veřejných zakázek a Evropský parlament o to bude zcela jistě usilovat. Ještě tedy teď každému eh, z tého druhého panelu dám každému dvě minuty. Každý, každý bude mít dvě minuty na to, aby se vyjádřil k dotazům nebo komentářům poslanců. A potom se zeptám, zda tedy ještě ti mluvčí z toho prvního panelu chtějí hovořit. Každý získá minutu, minimálně pan Bernet a ti druzí dva, pokud budou mít eh, zájem. A nyní nejprve pan profesor Sosie. Eh, Je to opravdu výzva, abych odpověděl ve eh, dvou minutách na osm nebo deset otázek, tak budu co nejstručnější. Co se týče instance nebo orgánu, který by zajišťoval více transparentnosti aby to byla situace win-win-win, jak jsem to uvedl ve své prezentaci. Já jsem chtěl zdůraznit, že máme čísla a skutečnosti, která odůvodňují nové vyjednávání, ale ty důvody jsou různé. Mohou to být, být špatné důvody, dobré důvody. Je nutné tedy, aby tento orgán se tímto zabýval. Studie, které eh, byly provedeny detailně a zjišťovaly, z jakých důvodů se znovu vyjednávala smlouva, velice často dospěla k závěru, že se vyjednává nově z dobrých důvodů. To znamená, ne vždy tam existují korupční důvody nebo nějaké mm, nedobré chování provozovatele. Jakou formu by tato instance mohla mít? To je velmi komplikovaná záležitost, protože musí se zajistit sběr informací. Na druhé straně nemělo by se vydávat příliš mnoho informací, které by umožnily eh, podnikům, aby dělali dohody na trhu. Není to úplně jednoduché. Nevím, jestli na národní úrovni, na úrovni místních zastupitelstv by tento orgán mohl existovat. Zatím vám nemohu k tomu poskytnout více informací. Má se celá směrnice přepsat? Ne, já jsem neměl čas to říct. Já si myslím, že tato směrnice je víceméně dobrá. Prostě v definicích se musí některé věci precizovat. Myslím si, že můžeme přivítat tuto směrnici a pokud se trochu zapracuje, tak ta směrnice může poskytnout dobré výsledky. Eh, omlouvám se, mám to trochu chaotické. Hodně otázek se týkalo definice koncesí. Zvláště zda koncese se mohou aplikovat na všechny oblasti, na všechny veřejné služby. Odpověď je samozřejmě ne protože existují různé typy PPP. Existují eh, různé typy spolupráce mezi eh, soukromým eh, partnerem a veřejným partnerem. Jsou tady různé modely, například v některých modelů nedochází k transferu rizik, to jsou nemocnice, vězení a tak dále. Můžeme mít také jiné typy dlouhodobých smluv, kde participují soukromí provozovatele a v takovém případě není e, možné používat stejnou regulaci. Co se týče Sapenova zákonu, já jsem pouze rychle řekl, že to je zákon, který je pravděpodobně flexibilnější než tato směrnice, alespoň v tom současném textu. Skutečně, podle Sapénova zákona tady nejsou eh, kritéria eh, posuzování mm, nabídek, ale prakticky se to automaticky děje takže na jedné straně máte tedy eh, sapenu zákon a na druhé straně jeho praktické použití se příliš nevzdaluje od eh, směrnice. Samozřejmě, že je tady otázka PPP. To eh, jsou věci, které nejsou zásadní jenom z hlediska této směrnice. Víte, že ve Francii Eh, proběhly různé studie z hlediska těchto PPP a výsledky jsou dobré. Velice často obce se rozhodnou zadávat koncese ve velmi konkrétních podmínkách. Není to nahodilá záležitost. Eh, koncese se spíše hodí pro oblasti, které jsou obtížně provozovatelné, kde jsou nutné investice. Také privatizace ne nezbytně povede k zvýšení eh, cen. To je další připomínka, takže to je vše, co bych tomu mohl říct. Zřejmě jsem zapomněla některé otázky, ale už jsem překročil svůj čas. Děkuji, já bych vám, já jsem vám ještě dal trošku více času, protože jste měl víc dotazů než ostatní. Pan Frhoven, děkuji, já jsem nedostal žádný konkrétní dotaz, takže budu stručný stručný, pouze změň, zmíním to, co považujeme za důležité změny. Chtěl bych, abychom se nevydali cestou eh, legislativy veřejných zakázek, ale by zde byl odlehčený režim. Eh, chceme zde ty soutěžní postupy, které zvyšují transparentnost. Můj druhý bod eh, se týká těch prahových hodnot je to takové, je to dost obtížná otázka, protože každé odvětví bude mít jiné ty Prahy. Dále zde byla také otázka délka, délky trvání a to si myslím zrovna, že je v té směrnici docela dobře ošetřeno. Je to takový obecný princip, který my vítáme. A pak Eh, je zde také ještě otázka těch úprav, eh, znovu opětného vyjednávání. Souhlasím s tím, že to opravdu je spíše pravidlem, nutnost znovu ta pravidla po, po čase vyjednat, než že by to byla výjimka. Děkuji. Nyní pan Vejand, říká předseda. Pane Vejande. Já vielen Dank. versuchen děkuji. Já se pokusím zareagovat na ty jednotlivé body. První bod. Ehm, požadovali jste nějaký příklad jakým způsobem se účastní soukromí provozovatele. Tady není žádný zákon, který by souvisel s touto směrnicí, ale zaměření této směrnice k tomu prakticky vede. Například v německých městech nebo obcích eh, by se nikdo potom nerozhodl pro privátní účast. Eh, Tady samozřejmě máme také směrnici, která se týká kartelových dohod. Tady je celá řada požadavků, která v podstatě by způsobila, že nikdo by privátně do toho nešel. A mimo to eh, článek 15.5 stanovuje, že výjimky, které tady jsou stanoveny, tu byly škrtnuty. To znamená, eh, další práva, která byla kdysi zakotvená v této klauzuli, byla vyjmuta takže e, vlastně to stěžuje privátní participaci. Pokud se podíváte na současné koncese, tak vidíte, že e, města a obce mají velice malou účast soukromých e, provozovatelů. A v podstatě i při vypršení této koncese se musí počívat tím, že budou výběrová řízení ale pak je nutné si také uvědomit, že v Německu velice často se znovu reintegruje eh, tato záležitost na komunální úroveň a jsou to komunální podniky, které toto zajišťují. Takže eh, to, co zde je stanoveno v této směrnici, Eh, jde směrem, který by těžko byl použitelný v Německu. V každém případě by to nepřispělo k většímu PPP. Eh, mám skončit. Eh, ještě k definici. Tady je rozdíl s veřejnými zakázami, zakázkami. Při veřejných zakázkách máte jasnou odměnu, která je stanovena, zatímco u koncesí tomu tak není. Není tady vlastně konečná odměna, která by byla definována, jsou zde určitá ekonomická rizika, která jsou součástí koncesí, takže to bylo několik připomínek. Děkuji. A paní Simon, chcete se ještě vyjádřit, ale máte maximálně jednu minutu. Jenom velmi rychle. Zaprvé já plně souhlasím s návrhem pana Susiera, pokud je o specifičnost koncesí, eh, zejména za to půjde jaksi neúplnost a to, že často se to vyvíjí v čase, že třeba se eh, přizpůsobovat potřebám jak eh, samozprávy, tak, tak uživatelů díla. A pokud ustanovení týkající se plnění koncesí měla být zachována v tomto návrhu, který původně věnovan tedy udělování koncesí, pak ustanovení článku 42 by bylo třeba řádně přeskoumat tak, aby odpovídala této realitě, této specifičnosti koncesí. A u druhého bodu, který mi připadal záležitý je před chvíli, to tady zaznělo, pokud jde o diverzitu služeb, na které se tady tato, tato směrnice, je pravda, že jsou velmi různorodé služby, ale to je právě to, co svědčí pro spíš odlehčený přístup, tak abychom mohli zohlednit tu různorodost služeb a stanovit co nejodlehčenějšího společného jmenovatele eh, ve snaze zaručit transparentnost a rovnost přístupu na trh. Ano? Prosím, děkuji, pane předsedo, děkuji vám za pozornost k nediskriminaci. Já se tady vůbec nepřipadám diskriminován. Takže jenom jedno slůvko ode mne. Tato diskuse ukázala, že toto téma je velmi komplexní, složité, že tady nastávají nejrůznější situace, které třeba ošetřit. A jak jsme viděli, je obtížné jak v abstraktní rovně, tak v obecné rovně tady to nějak, to nějak regulovat. Já vidím pouze dvě řešení. Za prvé to, co říkal pan Verhoeven, eh, odlehčená verze, odlehčený režim, to by, se, to by mohlo ošetřit celou řadu různých věcí v jednom legislativním aktu, a nebo musíme hledat specifická konkrétní pravidla řešení pro konkrétní specifické sektory odvětví. A na závěr ještě pan Bernet Pan Schwab položil velmi platnou otázku, zda rozšíření pravidel eh, pro veřejné zakázky, aby se stavily i na koncese. Za toto bude znamenat, že eh, model eh, pro veřejné zakázky se rozšíří na celou EU. Formálně za to ano, ale klíčová otázka zní, zda je zde dostatečná pružnost v těch pravidlech pro veřejné zakázky tak aby, to eh, mohlo, tak aby mohla tato pravidla ošetřit udělání koncesí. Protože pokud se podíváme na definici soutěžního dialogu, tak veškeré aspekty smlouvy mohou být vyjednány. Je zde také argument, že eh, vyjednaný postup eh, a nový soutěžní vyjednaný postup dává ještě větší flexibilitu. Takže ano, formálně to by se tím vlastně rozšířil ten model model zakázek a teoreticky již tento model obsahuje dostatečnou flexibilitu. Děkuji, já bych rád poděkoval všem našim expertům. Myslím, že to byly opravdu skvělé příspěvky, skvělá vystoupení. Jak řekla paní Verňo, eh, vynořilo se mnoho nových otázek pro nás, což je dobré. Rád bych paní Isikorské dal možnost eh, stručně ještě do toho vstoupit a poté na závěr pan Žuven a poprosil bych všechny, protože za chviličku budeme hlasovat, je skvělé, že vás tu je eh, tolik a že, si, že tady si vyslechnete závěr slyšení o koncesích, ale poprosím, poprosím o klid v sále, abychom dobře slyšeli naše řečníky. Tak paní Sikorská, prosím. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Vždy je mi velkým potěšením eh, účastnit se schůzí pořádaných vaším výborem. Děkuji mnohokrát za tuto skvělou příležitost vyslechnout si eh, odlišné názory na tuto směrnici návrh myslím, že ty názory se jenom různily, někde se dokonce protiřečily a musím říct si, že nejsme příliš překvapeni tím, co jsme zde dnes slyšeli, protože tato diskuse velmi dobře odráží to, co jsme si vyslechli, vyslechli v průběhu uplynulých dvou let, kdy na směrnici pracujeme a myslím si, že její obsah a filozofie právě odrážejí ta obtížná rozhodnutí, obtížné volby, které musíme činit, eh, které jsme museli učinit, než jsme text předložili parlamentu a radě. Myslím, že nikdy neexistoval předpoklad, že tato směrnice eh, by mohla být přijata snadno nebo snadno dohodnuta. Přesně naopak, předložili jsme text, který podle našeho názoru odráží eh, potřeby a body, které třeba ošetřit, ale teď tím teprve ta práce začíná. Možná k některým konkrétním věcem, které zazněly od eh, odborníků a poslanců a poslankyň, pokud je o spornost eh, celého textu, kontroverznost, na jednu stranu slyšíme, že je to příliš odlehčené, eh, že by měli spíše cestou regulace, jako máme u veřejných zakázek. Na druhé straně je zde, jsou zde odlišné hlasy, které naopak volají potom, aby koncese byly regulovány velmi odlišným způsobem a já se stále domnívám, že tyto hlasy představují většinu tedy ti, kdo hovoří o rozdílech mezi koncesemi a veřejnými zakázkami. Ale bez ohledu na to, jak hluboká, hluboký je tento spor, myslím, že až tak hluboký není, eh, určitě odpověď ne, nezní eh, nečiňme nic, eh, protože by protože nám chybí transparentnost a jasnost. To právě se volá po nějakých krocích a po streamliningu, tam, kde ještě přetrvává nějaká kontroverznost. Pokud jde o liberalizaci trhu, určitě tato směrnice neřeší liberalizaci trhu, ani nechce nějak ovlivňovat strukturu daných, eh, daných odvětví, daných trhů. Jeden z řečníků řekl, že je třeba ověřit si dopady na strukturu některých sektorů, například vodohospodářství. Já si myslím, že to je skvělý příklad, který se žádá hlubší přeskoumání, protože vodohospodářství nebude vůbec dotčeno eh, takovým, eh, do takového rozsahu, jak je zde naznačováno, protože tady jde o velmi, eh, velmi odlišné odvětví a někdy se na toto pravidla nebudou vůbec stahovat, takže musíme mít jasno, o čem hovoříme. Pokud je o soukromou účast, o doložku o soukromé účasti, já jsem to někde takto neslyšela označené, ale eh, musím říct si, že pokud je tady zákaz soukromé účasti, tak to rozhodl soud, několik komise, to je, celá si, to je třeba pardon, si jasně uvědomit, Dále, pokud je o jasnost, nedostatečnou jasnost a jistotu, právní jistotu, já to chápu tak, že toto e, vyplývá ze skutečnosti, že ti, kdo se domnívají, že koncese jsou podobné veřejným zakázkám, e, budou chtít další pravidla, přísnější pravidla. A ti, kdo chtějí lehčí regulaci, odlehčenou regulaci, e, budou chtít méně pravidel a méně striktních. To je, myslím, ten hlavní zdroj rozporných názorů. Ale pravidla Eh, stanovená směrnicí, budou eh, výsledkem rozhodnutí v této věci. A potom něco, co zaznělo od dvou posledních řečníků na závěr, že pro každý sektor potřebujeme specifická pravidla. Já si myslím, že třeba znovu zdůraznit, že tato směrnice eh, nebude regulací sektorovou, neregulujeme sociální služby, kulturu, vodohospodářství vůbec. Tato směrnice je výlučně o, o řízení, o postupech pro hospodářské subjekt, pro, pro výběr hospodářského subjektu. A ještě chci říci, že komise vám k dispozici pro eh, veškeré další dotazy a další diskusy. Děkuji mnohokrát, paní Sikorská. Děkuji mnohokrát eh, za toto osvětlení. Máte pravdu, když říkáte, že nás čeká ještě hodně práce, abychom sladili ty různé plody na věc. Zbývá nám ještě pan Žuven, který dostane závěrečné slovo. A poprosím, poprosím, vím, že je vás tu hodně vzadu stojíte, ale poprosím vás, abychom nechali našeho zpravodaje pronést závěrečné slovo, abychom je také mohli všichni slyšet, to by bylo skvělé. Prosím, děkuji, pane předsedo. Ano, ta diskuse byla velmi bohatá, protože to téma je bohaté a objevily se zde velmi různorodé názory. Za prvé, eh, potvrdit, eh, potvrdit svobodu rozhodování, svobodu řízení, eh, samozpráv, souhlasím s paní Gabartovou, že to je základní věc, nesmí to být text o privatizaci. Za druhé, identifikujeme a nechme místní eh, samozprávy identifikovat případ o případu, jaké jsou jejich potřeby, co potřebují a rozhodnout o optimálním způsobu řízení eh, pro daný eh, sektor, daný okamžik, danou dobu. Dále koncese, a to je důležitá diskuse, nejsou podle mého veřejnými zakázkami, protože potřebují pružnost. U koncesí je potřeba pružnost, flexibilita, ale výsledkem nebo dopadem flexibility je transparentnost. Tu transparentnost musíme nastavit. Další bod, koncese, protože jde o smlouvy často výrazně dlouhodobé, někdy třeba 50 let u dálnice, je třeba, aby bylo snadné tu smlouvu nově vyjednat nebo vyjednat nějaká, nějakou přílohu ke smlouvě. A dále Preferoval bych eh, spíše eh, řešení zákonnou cestou než judikatorou, i když ta judikatora může být osvícena. Děkuji. Děkuji mnohokrát, pane Žuvene. Děkuji mnohokrát za organizaci tohoto slyšení. Já myslím, že to byl vzorový příklad toho, eh, jak by mělo slyšení fungovat. Zaznělo zde mnoho jasně vyjádřených a kontrastních pohledů na věc. Paní Verňo řekla, že toto slyšení přineslo více otázek než odpovědí, což je, myslím, z našeho pohledu dobré. Rád bych kolegy poprosila, abychom zatleskali našim expertům. A pane Žovane, myslím, že bychom měli připomenout ještě kolegům časový rámec u vašeho návrhu. Eh, Marily jsme to právě předala, takže eh, váš návrh zprávy eh, na ten se těšíme, eh, bude tady 25. dubna poslán eh, překladatelům. 29. až 31. května je projednáme. 21. června lhuta pro poznací návrhy. Projednáme poznací návrhy po letních prázdninách v září. Velmi se těšíme na tuto další práci, těšíme se na spolupráci s vámi a děkujeme všem, kdo nás sledují po internetu. Eh, nyní přistoupíme k hlasování, ale učiním pětiminutovou přestávku, protože vím, že někteří lidé zde nebudou na hlasování zůstávat, někteří pak přišli speciálně kvůli hlasování, takže abychom umožnili přeskupení v sále pětiminutová přestávka. No, no you keep that. No, uh, could I invite everybody to take their places, please? Vážené dámy, vážení pánové, poprosím vás, abyste zaujali svá místa a začneme hlasovat. Máme před sebou důležitý návrh. okay. No, uh, so, ladies and gentlemen, um, Eh, dámy a pánové, nyní již přistoupíme k samotnému hlasování. Jedná se o velice důležitý návrh zprávy. Eh, komise připravila návrh evropské normalizace. Jsem velice rád, že zde máme mezi sebou také tým komise, kteří jste jsou sobě pozorovatele, také zde máme zpravodajku paní Lara Komi a ještě bych chtěl velice vřele uvítat uh, naši první místo předsedkyni, paní Pětikajinen, která je zde vlastně poprvé po té, co byla zvolena místo předsedkyní. Děkuji za potlesk a jsme velice rádi, že už jste mezi námi. Pak zde máme také nového kolegu nebo novou kolegyni, eh, která zastupuje Německo, která zastupuje jinou poslankyni. Paní Komi, chtěla byste na začátek uvést eh, tento návrh? Děkuji, pane předsedo. Já budu velice stručná. Chtěla bych poděkovat všem skupinám za jejich podporu při předkládání kompromisních pozměňovacích mm, návrhů. Lituji, že socialisté nepřistoupili na kompromis o rozvoji národní eh, účasti malých a středních podniků, ale doufám, že se nám podaří najít společnou pozici, tak abychom vyslali jasný signál národním eh, normalizačním organizacím eh, ve smyslu zjednodušení tohoto systému. Děkuji. Uh... K tomu vyjádřit ještě další stínový zpravodaj. Paní Rille, paní Šeldamoze, chcete se k tomu vyjádřit? Paní Rille. Já bych chtěla výslovně poděkovat paní Komi za možný konečný kompromis. Ten kompromis přispívá nyní k tomu, že některé pozměňovací návrhy budou staženy, většina jich je tam poznamenána, ale já jsem zjistila, že asi dva návrhy nebyly staženy, protože se to včera udělalo velice rychle. Pokud to budou ještě další pozměňovací návrhy, které se mají stahovat, tak to oznámím. Ale samozřejmě ty kompromisy způsobily, že já budu stahovat některé pozměňovací návrhy. Mám ještě orální pozměňovací návrh 27, takže byla bych ráda, až budete hlasovat o 27. 1.30, abyste mi dali slovo. Děkuji paní Komi, děkuji za dobrou spolupráci. Děkuji, dám na to pozor. A pokud bych na to zapomněl, tak mě to prosím připomeňte. Nyní paní Šaldemoze. Thank you, Mr. Chairman. Děkuji, pane předsedo. Chtěla bych rovněž poděkovat zpravodajce a všem stínovým zpravodajům za vynikající spolupráci. Vím, že zde byly určité problémy při vyjednávání, ale myslím si, že ten celkový výsledek je velice dobrý. Já ho podporuji, ale chtěla bych ještě říci, že pro nás je velice důležité říci, že chceme, aby malé a střední podniky byly zapojeny a aby měly snadnější přístup. Nicméně myslíme si, že by to mělo být na eh, jednotlivých členských státech a na jejich normalizačních orgánech, aby se rozhodli o postupu, o tom, jak to dělat a pokud mají nižší eh, úroveň nebo nižší eh, míru, tak eh, je důležité, aby to tedy bylo na, těch, na této úrovni. Ale celkově tu zprávu podporujeme, myslíme si, že ten celkový výsledek je velice dobrý a také bych ještě chtěla zvlášť poděkovat zpravodajce paní Komi za její otevřenost a snahu dosáhnout dobrého výsledku. Děkuji, říká předseda. Ještě někdo? Ano, tak ještě další stínový zpravodajové. Také vítám paní poslankyni, která měla včera, pardon, pana poslance, který měl včera nemocnou dceru, takže vás zde už vítám, jak to dopadlo. No, snad to dopadne dobře, nicméně včera byla na operaci, takže ještě musíme několik dní počkat, jak to dopadne. Chtěl bych také poděkovat Laře a všem stínovým zpravodajům. Myslím si, že ta, ta naše jednání byla dost tvrdá, nicméně nakonec jsme dosáhli dobrého výsledku. Um, obdržel jsem několik stížností, že naše legislativa je složitá, spletitá, že by měla být proveditelná, ale mm, je to dost těžké, protože tam chceme začlenit vše, co chceme, ale tak snad nakonec jsme všichni s tím výsledkem spokojeni. Edward, eh, Edward Kožušník, který byl také zpravodajem, takže má to o to. Já se eh, také připojím s poděkováním, jenom bych chtěl podotknout a zdůraznit, že Eh, jsem rád, že se podařilo zachovat principy naší původní zprávy a že se, dá se říct, že se blížíme ke konci eh, práce, která má téměř tři roky a chtěl bych poděkovat vlastně celému výboru eh, za to, že jsme dospěli k tomuto záměru a přicházíme vůbec s novou legislativou v této oblasti po několika, řekněme, desítkách letech v rámci Evropské unie. Děkuji. Good, okay. Well, uh, let's um, start the vote then. Děkuji, takže nyní zahájíme hlasování. A máme zde dva členy, takže já budu také hlasovat, abychom byli tři. Takže článek 1, odstavec 1. Já to chápu tak, že paní Rile stáhla tento návrh číslo 111, takže eh, je to číslo 112. Kdo je pro? Ne, to je také staženo. Dobře, omlouvá se předseda, takže to je tedy také staženo. Dále návrh ITRE 20. Kdo je pro? Zahajujeme hlasování o návrhu ITR 20. Končím hlasování. Je to přijato 20 pro, 17 proti. Nyní článek 2. Číslo 119, pan Žován, paní Komi, kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. Nyní další dva odpadají. 121, paní Silvana Kochmerin, to je předání, kdo je pro? Ano, takže tady budeme hlasovat elektronicky číslo 121. Zahajuji hlasování. Končím hlasování je to zamítnuto, protože to je 18 versus 18, dva se zdrželi. Dále 122 pana Salviniho, kdo je pro, kdo je proti, to je celé jistě zamítnuto. 123 paní Rile, paní Tyrinen. Zahajuji hlasování číslo 123. Končím hlasování. Zamítnuto. Kompromis 8, kdo je pro? Kdo je proti? To je přijato. Nebo ne? Po, omlouvám se, říká přece, ještě jsem vynechal návrh 124, paní Hanslík. Takže číslo 124, paní Hanslík. Možná budeme hlasovat elektronicky. Zahajuji hlasování 124. Paní Hanslík. Končím hlasování. Zamítnuto. Číslo 19, paní Komi, kdo je pro? Kdo je proti? Zcela jasně přijato. A nyní kompromis 8, kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. Čili nyní 21, paní Komi, kdo je pro? Kdo je proti? To je přijato. 128, eh, pana Salviniho, kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. 22, paní Komi, kdo je pro? Kdo je proti? To je přijato. 129 paní Jirile a, pana, a dalších. Zahajuji hlasování 129. Končím hlasování. Je to zamítnuto. Nyní 23. Paní Komy, kdo je pro? Kdo je proti? To je přijato. 121. Eh, pardon, 131, paní Šaldemose. 131 zahajuji hlasování. Končím hlasování. A to je zamítnuto. 24, paní Komi, kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. 132, 133, kdo je pro? Kdo je proti? To je také schváleno. 134, kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. 25, kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. 136 a 135 byly staženy, takže 137, paní Šaldemoze, zahajuji hlasování 137. Končím hlasování. Zamítnuto. 26, paní Komi, kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. 138, pana Salviniho, kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. 139 pana De Jonga. Zahajuji hlasování 139. Končím hlasování. Zamítnuto. ITRE 24. Kdo je pro? No, raději to uděláme elektronicky. Takže ITRE 24, zahajuji hlasování. to. Dále ITRE 25. Zahajuji hlasování ITRE 25. Končím hlasování. zamítnu to. ITRE 26. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnu je zcela jistě. 140 paní Šaldemose, kdo je pro? Proti? Přijato. 141 pana Rošvora. kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. Nyní 27 s ústním pozměňovacím návrhem paní Rile. Kdo je pro? Kdo je proti? To je zcela jasně přijato. 27 a další tedy odpadají, je to tak? Ano. Kompromisní návrh 9. Kdo je pro? Kdo je proti? To je zcela jasně přijato. Takže nyní kompromis 10. Kdo je pro? Kdo je proti? To je přijato. 147 paní Šaldemoze. Kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. Čili 28 odpadá 29. ITRE. Kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. Hmm, dobře, Hmm, že ověřujeme 29 ITRE. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Teď eh, INTA 12, ten odpadá nebo ne? Dobře, takže INTA 12. Hlasím, hlasujeme, kdo je pro. Nebo odpadá to? Ptá se předseda. No, předseda. Říká, měli bychom asi snad o tom hlasovat. Protože se o tom hovoří, jako je tam napsané, hlasujte o tom. Takže nyní 148, pana Rošfora. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. 149 a 150. Kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. 29 a 28 ty odpadají. Nyní 30. Kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. 181. Zahajuji hlasování 181. Končím hlasování. To je to zamítnuto. ITRE 30. Zahajuji hlasování ITRE 30. Končím hlasování. Zamítnuto. Jedním hlasem. Kompromisní návrh 11. Kdo je pro? Kdo je proti? To je jasně přijato. 163, ten byl stažen, takže 160 pana De Jonga. Zahajuji hlasování o 160. Končím hlasování. Zamítnuto. 161 pana De Jonga. Zahajuji hlasování 161. Končím hlasování. Zamítnuto. 162 pana Rošvora. Zahajuji hlasování 162. Končím hlasování. Přijato. 20 hlasy pro, 17, 17 bylo proti. Kompromis 12, kdo je pro, kdo je proti, kdo, to je jasně přijato. A tím se dostáváme ke kompromisnímu návrhu 13, kdo je pro, kdo je proti, to je jasně přijato. 165 pana De Jonga. Zahajuji hlasování 165. Končím hlasování. Zamítnuto. 164 paní Rile, zahajuji hlasování 164. Končím hlasování. Zamítnuto. 166 pana De Jonga. Zahajuji hlasování 166. Končím hlasování. Také zamítnuto. Kompromis 14. Kdo je pro? Ano, taky Ověřujeme kompromis 14. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 26 bylo pro, 12 proti, takže je to schváleno. 34 paní komik, kdo je pro, kdo je proti, to je schváleno. Inta 15 odpadá. 35 zpravodajka, kdo je pro, 35, pozměňovací návrh, ten jste stáhla, paní zpravodajko? Dobře. Čili tím se dostáváme 182 a 183 to byly mm, předá, předávky, ty jsou stejné, takže hlasujeme o 182, 183. Kdo je pro, kdo je proti? Přijato. Kompromis 15. Kdo je pro, kdo je proti? Přijato. Nyní. Inta 16. INTA 16. Kdo je pro? Zahajujeme hlasování. INTA 16. Výbor pro mezinárodní obchod. Zahajuji hlasování, končím hlasování. Přijato. 37 paní Komy. Kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. INTA 18 odpadá. INTA 17. Nyní kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. 38, paní zpravodajka, kdo je pro? Nikdo proti? Také přijato. Kompromis 16. Kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. Teď. Číslo 191, pozměňovací návrh 191. Ano, 191, pan Žován. Kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. 195, paní Rile. Zahajuji hlasování. 195. Končím hlasování. Zamítnuto. ITRE 37. Zahajuji hlasování. ITRE 37. Končím hlasování. Zamítnuto. Teď článek 7, odstavec 3. 196, paní Šaldemoze. Zahajuji hlasování 196. Končím hlasování. Přijato. 197 a další tedy odpadají. Nyní kompromis 17. Kdo je pro? Proti? Přijato. Nyní 202, paní Šaldemoze, kdo je pro? Proti? Přijato. 203 byl stažen zelenými, myslím, takže 204 eh, žuván. Kdo je pro, kdo je proti, přijato. A 39 tedy odpadá. 205 byl stažen. 206 pana Žována. 206 kde pro? Proti, přijato. I teda 40 odpadá. 207 paní Kami, kdo je pro? Proti, přijato. 41 zpravodajky, kdo je pro? Proti? Přijato. Kompromis 18. Kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. 212. Pozměňovací návrh 212. Je to tak? Nebo to také odpadá? Ano, hlasujeme 212. Zahajuji hlasování 212. Končím hlasování. Zamítnuto. 18 bylo pro, 20 proti. Já bych řekl, že to je přijato, protože to tady řídím, ale bohužel tady to bylo zamítnuto. 42 zpravodajka plus INTA 22. Zahajuji hlasování. 42 plus 22 INTA. Kdo je pro? Pardon, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 208, paní Rille a další. Zahajuji hlasování. Takže paní Rille a další. Končím hlasování. Přijato. Kompromis 19. Kdo je pro? Proti? Přijato. Takže nyní kompromisní návrh 20, je to tak? Ano. Kompromis 20. Kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. 221 pana Manders. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto, jasně. 222 ten byl stažen, paní Šaldemoze, takže nyní kompromis 21. Kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. Kompromis 22. Kdo je pro? Proti? Přijato. Nyní 230 pana Pupakise a další. Kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. Inta 25. Navíc. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. Kompromis 23. Kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. 235 pana Salviniho, kdo je pro, kdo je proti, zamítnuto. A 46 zpravodajka, zahajuji hlasování o čísle 46. Končím hlasování. Přijato. 236 pan Rošfor, kdo je pro, kdo je proti, přijato. 47 zpravodajka, kdo je pro, proti, přijato. 48 zpravodajka, Zahajuji hlasování 48. Končím hlasování. Přijato. 237 pan Paxas. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. 238 pan Paxas. Kdo je pro? Proti? Přijato. 239 pan Paxas. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. Nyní kompromis 24. Kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. 242, pan Paxas, kdo je pro, kdo je proti, zamítnuto 25, kompromisní návrh 25, kdo je pro, kdo je proti, to je přijato. Čili nyní se dostáváme ITRE 46, je to tak? Kdo je pro? Myslím, že musíme elektronicky ověřit. Zahajuji hlasování ITRE 46. Končím hlasování. Zamítnuto. Nyní. 47. ITRE. Kdo je pro, kdo je proti? Zamítnuto. 50 zpravodajky. Kdo je pro, kdo je proti? Přijato. 51 zpravodajky. Kdo je pro, kdo je proti? Přijato. 246 zpravodajka. Eh, zahajuje hlasování číslo 246. Končím hlasování. Zamítnuto. Čili nyní 52, návrh zpravodajky, a i tedy 48, kdo je pro, kdo je proti, přijato. Nyní výbor INTA 27, zahajuji hlasování INTA 27, končím hlasování, přijato. Nyní INTA 28. Kdo je? Zahajuji hlasování INTA 28, návrh výboru pro mezinárodní obchod. Končím hlasování. Přijato. 247 byl stažen. 248 paní Šaldemoze, kdo je pro, kdo je proti? Přijato. 53 zpravodajky, kdo je pro, kdo je proti? Přijato. 54 zpravodajky, kdo je pro, kdo je proti? Přijato. 49 odpadá. 55 návrh zpravodajky, kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. ITRE 50. Zahajuji hlasování. ITRE 50. Končím hlasování. Přijato. 56 zpravodajka, kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. 249 zpravodaj, kdo je pro, kdo je proti. Ne, to není zpravodaj, to byl paní Šaldemoze, omlouvá se předseda. Takže 249, kdo je pro, kdo je proti. Přijato zcela jasně. tedy 51 odpadá. 57, návrh zpravodajky, kdo je pro, kdo je proti. Přijato. 251, paní Šaldemoze. Zahajuji hlasování 251. Končím hlasování. Zamítnuto. Hlasujeme o ITRE 52. Kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. 58. Spravodajka. Kdo je pro? Ověřujeme, ověříme to. Zahajuji hlasování. 58. Končím hlasování. Přijato. 59. Spravodajky. Zahajuji hlasování 59. Končím hlasování. Přijato. 60 zpravodajky, kdo je pro, kdo je proti, přijato. 252 tedy odpadá. 253 pana Salviniho, kdo je pro, proti, Za, zcela jasně zamítnuto. 255 zpravodajka, kdo je pro, kdo je proti, přijato. 61 a 254 tedy odpadají. 62 zpravodajka, kdo je pro, proti, přijato. 256. Pan Živán. Zahajuji hlasování 256. Končím hlasování. Zamítnuto. 63 zpravodajky. Kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. 64 a 257. Kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. To znamená, INTA 30 odpadá. INTA 31. Kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. 258. Kdo je pro? Proti? Přijato. ITRE 54. Pro? Proti? Přijato. ITRE 55. Pro? Proti? Dobře, budeme hlasovat elektronicky. ITRE 55. Zahajuji hlasování ITRE 55. Končím hlasování. Zamítnuto. 259 pana De Jonga. Zahajuji hlasování 259. Končím hlasování. Zamítnuto. 260 paní Rile a paní Tyrinen. Kdo je pro? Proti? Zcela jasně zamítnuto. Inta 32. Kde pro, kde proti? Zamítnuto. 262 pana Rošfora, kdo je pro? Proti? Zamítnuto. 261 pro? Proti? Také zamítnuto. 263, kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. 264, kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. 265, jak navíc. Eh, zahajuji hlasování číslo 265. Končím hlasování. Je to přijato. A dále ITRE 56. Zahajuji hlasování ITRE 56. Končím hlasování. To je také přijato. 65, zpravodajka, kdo je pro, kdo je proti, přijato. 266 pana Rošfora. Zahajuji hlasování 266. Končím hlasování. Přijato. Kompromisní návrh 26. Kdo je pro? Kdo jste proti? Přijato, jasně. 269 a 270. Kdo je pro? Kdo je proti? Přijato, jasně. 272, kdo je pro? Myslím si, že tady to ověříme. Zahajuji hlasování 272. Končím hlasování. Končím hlasování. Nebo to odpadá. Dobře, takže omlouvá, předseda se omlouvá. Takže končím hlasování. Zamítnuto. Mm, měli jsme zde určitou debatu o hlasovacím seznamu, nicméně stejně to bylo zamítnuto, takže 275 Omlouvám se, říká předseda. Takže 272 bylo zamítnuto, ale o těch dalších zřejmě musíme hlasovat čili 271, paní Šaldemoze. Zahajuji hlasování 271. Končím hlasování. Zamítnuto. 273 pana Pupakise. Zahajuji hlasování 273. Končím hlasování také zamítnuto. A nakonec ještě 274 paní Rapty. Zahajuji hlasování 274. Mm, ano, musíme hlasovat o všech. Končím hlasování, také zamítnuto. Čili všechny tyto pozměňovací návrhy, které se týkaly přílohy 3 bodu D pod bodu II, byly zamítnuty. 275, zahajuji hlasování. 275. Končím hlasování. Zamítnuto. 276. Možná stačí zvednutím ruky, kdo je pro, kdo je proti. Jasně zamítnuto. Nyní tedy body odůvodnění. Kompromisní návrh 1. Kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. Kompromisní návrh 2. Kdo je pro? proti, přijato. 70, paní Šeldemoze, kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. ITRE 3 tedy odpadá. INTA 2. Kdo je pro? Zahvíjí hlasování INTA 2. Končím hlasování. Přijato. INTA 3. Kdo je pro? Nebo elektronicky? Raději elektronicky. Zahajuji hlasování INTA 3. Končím hlasování. Přijato. Inta 4. Kdo je pro? Kdo je proti? Myslím si, chtěla jsem to trošku urychlit, ale asi budeme se znovu hlasovat elektronicky INTA, INTA 4. Zahajuji hlasování. INTA 4. Končím hlasování. Přijato 19 pro, 16 proti. Teď 71, paní Šaldemose, kdo je pro? Proti, přijato. 72, kdo je pro? Proti, přijato. 73, kdo je pro? Proti, zamítnuto. 74, zahajuji hlasování 74. Končím hlasování. Zamítnuto. 75, zahajuji hlasování 75. Končím hlasování. Také zamítnuto. A 76 zahajuji hlasování. Nebo pardon, kdo je pro, kdo je proti? Kdo je proti? Všichni z EPP, ano, takže zcela jasně zamítnuto. Pane Mandersi, omlouvám se. 78, paní Šeldemoze. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. ITRE 4 hlasujeme. Zahajuji hlasování ITRE 4 část, odpovídající část. Končím hlasování. Také zamítnuto, čili nyní kompromisní návrh 3. Kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. 81. Kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. ITRE 5 odpadá. Kompromis 4. Kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. 87 a 88 jsou identické. Zahajuji hlasování 87 a 88. Končím hlasování. Zamítnuto. Kompromisní návrh 5. Kdo je pro? Kdo je proti? Přijato zcela jasně. 93. Kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. Kompromisní návrh 6. Kdo je pro? Proti? Přijato. Kompromisní návrh 7. Kdo je pro? Kdo je proti? Přijato zcela jasně. Nyní 101. Pozměňovací návrh 101. Paní Šaldemoze. Zahajuji hlasování 101. Končím hlasování. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 6 a další. Kdo je pro, kdo je proti? Přijato. 104. Zahajuji hlasování 104. Končím hlasování. Zamítnuto 105. Zahajuji hlasování 105. Končím hlasování. Zamítnuto 106. Zahajuji hlasování 106. 106 a ještě i 10. Končím hlasování. Hmm, no, je to tedy zcela jasně přijato. Takže teď číslo 7, paní Komi, kdo je pro, kdo je proti. Přijato. Jsem rád, že dáváte všichni pozor. Po, číslo 8, kdo je pro, kdo je proti, přijato. ITRE 11, kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. 9, paní komik, kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. 10, paní komik pro? Proti? Přijato. 107 pro? Proti? Přijato. 11 a 12, kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. Inta 7 odpadá. 12, kdo je pro? Proti? Přijato. ITRE 14, zahajuje hlasování ITRE 14. Končím hlasování. Přijato dvěma hlasy. 13 zpravodajky. Kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. ITRE 16. Zahajuji hlasování ITRE 16. Kdo je pro? Kdo je proti? Zcela jasně přijato. 108. Já jsem řekl, zahajuji hlasování. Takže ITRE 16 zahajuji hlasování. Končím hlasování. Tak to je přijato. 108. Pozměňovací návrh 108. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 14, zpravodajka, kdo je pro? Proti? Přijato, jasně. 50, 15, 15 paní komy. 16, eh, eh, omlouvá se předseda. Ano, takže tam vlastně došlo, tam to bylo automaticky přijato. Nebo chcete ještě ověřit tu patnáctku? Takže 15. Zahajuji hlasování o 15. Končím hlasování. Přijato. 16. Kdo je pro? Proti? Jasně, přijato. ITRE 18. Kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. 109 tedy Takže někdo změnil názor, takže ještě jednou. ITRE 18, zahajuji hlasování o ITRE 18. Končím hlasování. Je to přijato, 20 hlasů pro, 18 proti. 109 tedy odpadá. 109 odpadá, ano. 110. Kdo je pro? Ne, ne, ne. Zahajuji hlasování o čísle 110. Zahajuji hlasování o čísle 110. Pouze 37 lidí hlasovalo. Takže zahajuji hlasování o čísle 110. Končím hlasování. Ano, takže to je zcela jasně přijato. Co se týče 109, tam jsme nehlasovali. Tam se hovoří o tom, že, že to odpadá, pokud 109, u, toho, u té 109 je napsané, odpadá, pokud je přijatá 109. To není příliš logické, říká pan Šváb. Předseda. No já jsem velice rád, že tak velice podrobně pročítáte ty hlasovací seznamy. E, pokud ITRE 18 bylo přijato, tak e, co si, co, co, co navrhuje paní Rile? Chcete o tom hlasovat? Máme o tom hlasovat? Teď hovoříme o čísle 109. Paní zpravodajko, já si myslím, že se to týká té osmnáctky, je to spíše taková redakční chyba. Ale chtěl bych, chtěla bych poděkovat koordinátoru za, za to, jak, eh, že si toho takto všimnul a že na to upozornil. Takže teď hlasujeme o čísle 110, nebo o tom jsme už hlasovali. Ano, a hlasovali a bylo to přijato, říká předseda. Takže 110 to bylo přijato. Nebo jste to někdo chtěl stáhnout? Nebo... Hm. To znamená, chcete to ještě raději ověřit, říká předseda. 110 bylo přijato. Takže ITRE 19. Kdo je pro? Kdo je proti? To je zcela jasně zamítnuto. A poslední číslo 17. Kdo je pro? Kdo je proti? To je jasně přijato. A nyní hlasujeme o celé zprávě, o celém návrhu jako celku. Zahajuji hlasování o celém návrhu zprávy. Končím hlasování. A je to 38, pardon, 36 pro, dva se zdrželi, takže je to přijato. Velice vám všem děkuji. Děkuji také zpravodajce. Zpravodaj, ještě prosím eh, o chvilku strpení. Paní zpravodajko, chcete slovo? Ano, budu stručná. Chtěla bych pouze poděkovat všem za spolupráci. Ten kompromis byl nakonec přijat. Myslím si, že bychom měli usilovat o dohodu v prvním čtení, aby se to všechno urychlilo a e, také by se to rychleji dostalo na plenární zasedání. Nicméně to nechám ještě na vás. Uh, so you're suggesting... Takže navrhujete, respektive chcete, již není mandát pro tuto věc, mohou si ověřit, jak to vidí ostatní politické skupiny, protože samozřejmě na koordinátorech, aby rozhodli v takové věci. Paní Gepartová, nebo paní Šaldemáze, kdo zareaguje? Ano, děkuji, děkuji mnohokrát za vynikající spolupráci na této věci. Doufáme, respektive jsme rádi, že Včera, krátce před hlasováním, bylo možné dobrat se ještě schůdných kompromisů. Nicméně je to velmi složitý text a moje skupina by byla ráda, kdybychom se podrobně, kdybychom se podrobně prostudovali konsolidovaný text a výsledek eh, právě proběhnuvšího hlasování, eh, protože eh, pár věcí se nám prozalo prosadit, jiné nikoli. Potřebujeme trochu času, abychom si podrobně zanalizovali jak nyní vypadá výsledný text. Takže moje skupina není připravena odsouhlasit dnes, dnes zrychlený postup. Nicméně poprosili bychom, a popros, poprosili bychom tady paní Komi, abychom nejprve dostali čas na seznámení se s výsledkem. Včera jsme se eh, dohodli, ale to byl text eh, jasný zatímco dnes je ten tak složitý, kontroverzní, trval dlouho dobrat se kompromisu a proto nejsme dnes připraveni v této věci rozhodnout. Mohu vám něco navrhnout, leda, že by někdo jiný měl opačný pohled. Zdá se mi, že myslím si, že je důležité, já jakožto předseda nebo předseda trialogu je jasné, abychom z výboru, celého výboru měli jasný mandát. Můj návrh zpravodajce, já doufám, že ostatní skupiny budou souhlasit, je ten, že zpravodajka společně se stínovými zpravodaj by měla provést první kolo neformálních technických eh, jednání s předsednictvím a uvidíme, do jaké míry se náš postoj blíží postoji rady což bude samozřejmě, což samozřejmě klíčové u jakýchkoliv jednání v prvním čtení. Paní Komi poté bude pozvána na další schůzi koordinátorů v Dubnu, aby nás seznámila s tím, zda ona a ostatní stínoví zpravodavé navrhují zahájit jednání. Já si myslím, že to je vlastně to, oč také žádá paní Gepardová. Zároveň bude mezi tím čas se seznámit s tím textem. Takže pokud by s tím ostatní frakce takto souhlasili, Navrhuji, abychom nyní řekli, že paní Komi bude pozvána na schůze koordinátorů a v mezidobí bychom se stínovými zpravodaji měli zahájit tuto technickou diskusi. Vyhovuje to takto všem? Paní Šaldemoze, prosím. Ano, děkuji, pane předsedo. Ano, nám toto vyhovuje, účastnit se příprav a neformálních, neformálních jednání, dokud koordinátoři neprojednají to, zda máme vydat mandát či nikoli. Takže nám to takto vyhovuje. My také můžeme přistoupit na tento návrh, ale rád bych apeloval na eh, zpravodajku a stínové zpravodaje, aby pokračovali v této práci a zahájili již na té technické úrovni diskuse, abychom nestráceli čas, protože všichni víme, že, že nás ještě čeká hodně práce a měli bychom se snažit ji zvládnout co možná nejlépe. Paní se vy souhlasíte? Ano, my souhlasíme, ale já bych také mohl podpořit návrh Lary, protože jsme tak úzce spolupracovali na tolika kompromisech. Myslím, že ty pozice postupy jsou jasné. I tam, kde se neschodujeme, víme, jaká jsou navzájem stanoviska, můžeme o tom zvládnout během vyjednávání. Ale jak navrhujete vy, stejně ono to vždycky začíná těmi neformálními kontakty, takže eh, postupujeme takto a bude samozřejmě potěšením přivítat Laru na schůze koordinátoru. Eh, my rovněž souhlasíme a souhlasili bychom i se zahájením zrychleného postupu pro první čtení Eh, oproti paní Gepartové musím říct, že, že včera to nebyla eh, čistě technická diskuse. My jsme eh, přišli, my jsme se vzdali všech věcí u ochrany údajů, ale nakonec jsme souhlasili se snahou o dosáhnout výsledku v první čtení, protože věříme ve význam toto jednání. Jenom stručně, já souhlasím s vaším návrhem, pane předsedo. Dobrá, takže z praktického hlediska je třeba v každém případě vést nejprve předběžné jednání s radou, abychom zjistili, do jaké míry se naše postoje blíží. Takže myslím, že z časového hlediska na tom nějak nebudeme tratit při tomto postupu. Takže myslím, že bychom se měli přidržet postupu stanoveno ve výboru. Pozveme tedy paní Komi na příští schůzi koordinátoru a do té doby jsem si jist, že e, bude, e, proběhne, proběhnou další činnosti. Rád bych také připomenul, že koordinátoři musí tedy zjistit, určit, do jaké míry se náš postoj blíží postoj rady a zda má smysl tedy pokračovat v jednáních eh, v rámci prvního čtení. Já bych jenom zúraznil to, co řekla paní Rile, že v prvním čtení máme lepší vyjednávací pozici než v druhém čtení eh, oproti, eh, oproti pocitu, který zřejmě mají někteří lídři v této sněmovně, kterým, kterým se první čtení nelíbí, ale pravomoc parlamentu je maximalizována v první čtení, kde máme jasnou pozici. A ovšem je důležité, abych já měl jasný mandát od vás, od výboru pro jednání s radou. Proto je důležité, aby všechny politické skupiny jednomyslně s tímto souhlasily, jinak nebudeme mít jednoznačný mandát. Takže toto bych rád takto jasně sdělil všem politickým skupinám a jsem si jist, že výsledek bude o to lepší, když se dáme trochu času navíc a pod vedením paní Komy jistě to dobře dopadne. Paní Komy, chcete ještě něco říct na závěr? Velmi stručně. Já jsem si dovolila předložit tuto žádost, protože právě mm, došlo k malým eh, změnám, ale respektuji rozhodnutí nás všech. Budeme mít neformální setkání tak, aby se věci urychlily z hlediska prvního čtení. A souhlasím s paní ryle. Máme tady prostor pro vyjednávání. Go on. Mohu ještě jedno slovo na závěr. Já sami souhlasím, že náš vliv je výraznější v prvním čtení, ale demokratický přeskum je menší, protože je to pouze pár lidí, kteří vyjednávají. Proto já tady nesouhlasím s vaším slovem na závěr. No, pokud ovšem seznamujeme výbor s tím postojem, než se o tom hlasuje, tak v tom nevidím žádný problém u prvního čtení. Ale postupme dále, protože kolegyně paní Bastos již čeká na projednání důležité zprávy. Poprosím všechny ty, kdo nemohou se trvat, aby v tichosti opustili jednací sál, protože bych rád eh, zahájil diskusi k této zprávě. Takže rád bych co nejdříve dal paní Bastosové slovo, ale počkám, až všichni, kdo tu nepotřebují zůstat, opustili rychle sál. Poprosím všechny, kdo, kdo opouštějí místnost, aby tak v tichosti, tak abychom mohli pokračovat v diskusi. Takže paní Bastosová, těšili jsme se na váš návrh zprávy. Myslím si, že dnes Eh, budou, bude moci proběhnout stručná diskuse a budeme si patrně muset vyčlenit na tuto věc ještě více času později a těším se tedy nyní na vaši prezentaci návrhu zprávy. Děkuji, pane předsedo. Eh, budu stručná, abych vám vyhověla. A prohloubím později některé aspekty a doufám, že budu mít možnost tak učinit. Návrh zprávy se týká zásadně důležité otázky v těchto souvislostech krize a ve vztahu k evropským institucím. Snahou je zareagovat na 20 nejdůležitějších připomínek občanů ohledně vnitřního trhu. Komise udělala tento seznam. Není to jenom znepokojení občanů, ale jedná se také o připomínky podniků. Vnitřní trh se vytváří po dobu 20 let a je tady určitý rozpor mezi očekáváním občanů a fungováním vnitřního trhu. A tato zpráva právě v této souvislosti se zaměřuje na těchto 20 nejčastějších připomínek. Objevují se tady nedostatky, které byly zmapovány komisí. Jednak nedostatek eh, z hlediska informací ohledně práv a výhod, které má dobré fungování vnitřního trhu pro občany. Dále nedostatky z hlediska převádění komunitární právy, práva a kontroly ze strany členských států. A dále nedostatky, které se vztahují na kompetence Evropské unie, které neodpovídají očekávání občanů Evropské unie z hlediska evropských institucí. Eh, to je tedy předmět mé zprávy. Jedná se o každodenní otázky z každodenního života občanů a podniků. Jsou tam také zásadně důležité eh, připomínky. Velice eh, souhrdně bych hovořila například o problému uznávání kvalifikací, Eh, převoditelnost důchodů, digitalizovaná ekonomika, otevírání bankovních účtů a také otázky související s financováním energetiky a otázky daňové povahy. To jsou otázky, které figurují v tomto dokumentu. Jsou to otázky, na které bychom rádi zareagovali. Smyslem této zprávy je vyslat důležitý signál na adresu členských států právě v oblasti zprávy. Je nutné, aby členské státy se více angažovaly při převádění komunitárního práva do vnitrostátního práva. Je nutné také, aby členské státy více dohlížely na implementaci tohoto práva. Na tom závisí dobré fungování vnitřního trhu. A dobré fungování vnitřního trhu eh, vygeneruje také růst, vznik pracovních míst. V této logice by měl vnitřní trh fungovat plynuleji a úplným způsobem. A z tohoto hlediska členské státy by na sebe měly vzít závazky. Vedle zavedení, vedle úvodu a vedle obsahu této zprávy jsem vypracovala kapitolu, která je výlučně věnována otázkám zprávy. V této kapitole se vyzývají členské státy, aby spolupracovali s evropskými institucemi, aby se snažili o co nejlepší převedení komunitárního práva, tak aby bylo možné zajistit účinné mechanismy fungování vnitřního trhu. Pro zajištění konzistentnosti této zprávy a proto, aby zde bylo možné co nejširším způsobem zareagovat na toto znepokojení. Za tímto účelem jsme od začátku definovali kompetence našeho výboru pro vnitřní trh a také kompetence dalších výborů, které by měly vyjádřit svoje stanovisko k jednotlivým otázkám. Máme zde sedm stanovisek parlamentních výborů. Tato stanoviska budou pak začleněna do této zprávy. Prostřednictvím našeho pana předsedy jsme poslali dopis ostatním výborům, tak abychom zajistili, zajistili konzistentnost. aby eh, reakce byla konzistentní, abychom zajistili holistický přístup v tomto dokumentu. Není to jednoduchý úkol, ale je to zadání, eh, které mě nadchlo a je to také úkol, který má symbolický význam. Z tohoto důvodu očekávám připomínky mých kolegů tomuto návrhu zprávy. Je to orientační návrh. Samozřejmě v rámci limitů, které byly stanoveny ohledně počtu stránek. Je tady mnoho otázek a témat, které jsem nemohla do tohoto textu začlenit, ale je možné tak učinit následně po předložení pozměňovacích návrhů. Toto vše směřuje k jednomu eh, cíli. Tím cílem je zareagovat na tři nedostatky, které byly zmapovány z hlediska fungování jednotného trhu. Pokud se nám nepodaří zároveň zareagovat na tyto tři velké překážky, na které narážejí občané a podniky, tak aby mohli využívat výhod vnitřního trhu, pak promeškáme dobrou příležitost pro to, aby Evropa vygenerovala růst a pracovní místa. To je tedy stručně řečeno signál, který chceme vyslat v souvislosti s, tímto, s touto zprávou. Tato zpráva musí být konzistentní, bude předkládat doporučení a směry na řešení těch tří nedostatků, které byly identifikovány. Uh, well, thank you very much. Děkuji mnohokrát, paní Bastos. Myslím, že to byl poměrně, poměrně obtížný úkol. Máme také celou řadu stanovisek, bylo by dobré, že se s nimi stínoví zpravodajové seznámili tak abychom je mohli zapracovat do výsledné zprávy přes stanoviska výboru budou určitě významným přispěním. Takže eh, projdeme si rychle diskusy se tím zpravodaj. Bohužel už nás bývá pouze 12 eh, minut. Vím, že tu, vidím, že tu pan Repo, pan Mender vystoupí za pana Rošfora, paní Rüle je zde. Já něco řeknu za paní McClarkenová, paní De Jong je také zde. Takže nejprve vy, prosím. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Tato zpráva eh, řeší velmi důležité téma, aspoň pokud je moji politickou skupinu a i mne osobně to téma zajímá. Jsme tu konec konců od toho, abychom zastupovali občany a abychom se snažili prosazovat jejich práva. Proto se domnívám, že zde je cílem ujistit občana i podniky o výhodách vnitřního trhu, jednotného vnitřního trhu, A jak to, jak si převést eh, v prakticky uchopitelná témata, která mají dopad na každodenní život lidí, je třeba hledat ty věci, které eh, jsou, které prokazatelně tedy v praxi eh, mění život lidí k lepšímu. A proto Musíme angažovaně tedy stanovit, co je možné, co je možné vykonat. Spotřebitelé ve Finsku zareagovali ve velkém počtu, nějakých 200 tisíc lidí zareagovalo a přispělo k diskusi na toto téma. Co je často důležité pro finské občany, jsou práva. E, práva lidí, kteří e, cestují, ať už na dovolenou či za studijním účelem. Je třeba tedy hledat eh, řešení eh, pro občany v této situaci, je třeba získat opět důvěru občanů, eh, důvěru k vnitřnímu trhu a nabídnout jim řešení pro, pro jejich potřeby. je třeba, aby si občané také uvědomili, eh, aby jednak znali svá práva a uvědomili si, že eh, tato práva sebou nesou také určité povinnosti. Samozřejmě eh, náš trh se stává ze 27 členských států. Taková je vize, představa Evropy a nechceme, aby odumřela. A musíme podporovat ty činnosti a ta opatření, která zlepší situaci občanů a spotřebitelů tak aby si uvědomili, že tento trh je reálný, reálně funguje, existuje. Občané mají svá přesvědčení, své naděje, činí rozhodnutí ohledně toho, co zakoupí, co nikoli. A proto potřebujeme vnitřní trh, který je funkční, abychom tedy ošetřili potřeby spotřebitelů. Samozřejmě existují různé pohledy na věc, různé možné vhodné nástroje, Euro je jedním z nich a myslím si, že my se musíme maximálně měru snažit občanů vyhovět. Děkuji mnohokrát, pan Menders, prosím. Děkuji, pane předsedo. Já tady zastupuji pana Rošfora, který nemohl dnes dorazit. Dostal jsem od něj určitý text. Je to velmi zajímavý přístup ze strany komise. Eh, řešit eh, problémy občanů, to si myslím, že eh, naším klíčovým úkolem, klíčovou úlohou, abychom udrželi zájem, zájem lidí o Evropu. Je to dobrý přístup, eh, úspěšný přístup, nebo je to důležitý přístup i ve Francii, jak jsem slyšela od Rošfora, protože i tam 15 lidí ztrácí nebo ztratilo v poslední době důvěru v Evropu, což na zakladající zemi EU eh, je eh, opravdu hodně. Takže nebudu se vyjadřovat ke všem 20 hlavním starostem, hlavním bodům, pouze k několika málo. Eh, ta informační propast, eh, propast implementaci a legislativní eh, nedostatky, to je, je dobré se na toto zaměřovat, ale mě bychom si klást otázku, proč to nefunguje, proč tam vůbec jsou nedostatky, proč se vyskytují a jak to řešit. Mezi těmito doporučeními, nebo z těchto doporučení podporujeme Především holistický přístup k jednotnému vnitřnímu trhu. Eh, člověk jednotlivec ceny důležitější, bez spotřebitelů by nebylo hospodářství. Cíl eh, racionalizace a přímé, eh, přímého provádění uplatnitelnost legislativy, to jsem před parlamentami zmiňoval. Racionálnější, zjednodušená, proveditelnější legislativa. Dále zlepšení interoperability ve správní, v administrativní spolupráci, protože tady stále přetrvávají hranice mezi státy a samozřejmě posílení eh, posílení a lepší rozšíření eh, na veřejnosti systému Solvit, který může výrazně pomoci. Je důležité eh, provést následné kroky po přijetí aktu jednotném trhu. Myslím si, že by bylo dobré tyto činnosti zintenzivnit. Mám určité otázky. V článku 27 vidím, že zpravodajka apeluje na komise, aby vystoupila s novým aktem eh, o jednotném trhu, ale na, na tomto aktu zatím ještě pracujeme. Takže tady by mne zajímalo, nebo tady by asi bylo třeba ten text vyjasnit, nebo bych poprosila vysvětlení. Naše představa je taková, že bychom se měli také zaměřit na to, chtít po komisi, aby zahájila nové eh, informační kampaně, abychom občanům Evropy vysvětlili význam jednotného vnitřního trhu, protože všech těch 20 problémů hlavních eh, svědčí o tom, že spotřebitelé nevěří nebo nemají pocit, že by vnitřní trh fungoval. A pokud eh, neexistuje tato víra, tato důvěra, pak nikdy nevznikne trh. Proto jsem přesvědčen, že bychom měli zahájit informační kampaně, tak, aby lidé byli více hrdí na Evropu. Možná na to bychom se měli zaměřit. Takže tolik asi ode mne a v každém případě podpory zpravodajku. Paní Rile, prosím. Budu hovořit velmi stručně, eh, přesto několik poznámek je zapotřebí. Já mám určité problémy s legislation gap, protože myslím si, že je to jednostrané. Měli bychom to lépe vyvážit. Ti občané mají také strach z nadměrné regulace. A když si vzpomeneme na to, co jsme dnes probírali včera v rámci slyšení ohledně zadávání veřejných zakázek, tak, a tady se objevil také návrh centrálního orgánu, tak musíme skutečně prověřit, zda regulace, které jsou navrhovány, jsou smysluplné, zacílené zda se nepoškozuje právo na autoregulaci eh, místních samozpráv. Ne všechno se dá řešit lépe na evropské úrovni, některé věci se dají lépe ošetřit na lokální, regionální úrovni, i to by se mělo přeskoumat. Já jsem tedy velice opatrná z hlediska legislation gap, protože nadměrná regulace jistě neumožní, abychom se přiblížili k občanům, naopak se vzdálíme. Thank you very much. Um... Velice děkuji. Nyní pan Deon. Dank u wel, voorzitter. En ik zal het ook kort uh, houden. Vijf belangrijke... Děkuji, pane předsedo, budu také stručný. Dovolte mi pouze několik významných <clears throat> nebo několik důležitých komentářů. Jsem velice rád, že to, co říkala zpravodajka, to se netýká pouze komise a rady, týká se to Evropského parlamentu musíme se také držet těchto pravidel. Dále, co se týče těch informačních kampaní, ty jsou zcela jistě důležité, ale já nemám příliš velkou důvěru v tyto eh, kampaně, protože důležité je, aby ty informace se skutečně dostaly k těm eh, adresátům. Musí to být trošku interaktivní, nikoli pouze, abychom z Bruselu eh, něco, něco vysílali, nějaké mm, poselství. Je také důležitý důraz na mobilitu občanů. Máme zde různé úřady, ale lidé s nejsou příliš spokojeni. Musíme tedy být velice eh, opatrní v tom, protože hovoříme o mobilitě, je zde spoustu vzletních slov, ale nakonec v praxi zůstávají problémy. Pak je zde také, tak jsou zde ty nedostatky v legislativě, zde souhlasím s paní Rile. Komise hovořila o určitých ehm, ehm, zvláštních úřadech v jednotlivých zemích, country desks. Ehm, někdy ale je ten problém třeba, v různý, třeba ve dvou eh, firmách eh, a každá je v jiném členském státu. Myslím si, že jsou určitě eh, možná flexibilnější řešení. Dále, když hovoříme o provádění legislativy, tak musíme mít na paměti otázku korupce a také nekalých obchodních postupů. To je zcela jistě také součástí této oblasti. Ano, z pohledu paní McClarkin chci říci, že také eh, vítáme eh, přístup paní Bastos. Paní McClarkin se nemohla účastnit. Požádali jsme jednotlivé eh, výbory, aby se k tomu vyjádřili. Jejich přínos také bude důležitý k tomu, aby ta zpráva byla nakonec vyvážená, protože zatím to ještě tak není úplně. Některé věci jsou zcela jistě v odpovědnosti členských států. Eh, hovoří se například eh, o problémech studentských diplomů, máme zde boloňský proces, máme zde legislativu o vzájemném uznávání kvalifikací ale paní Bastos a i vy ostatní asi víte, že je důležité, aby komise i nadále vyvíjela určitý tlak na členské státy, aby členské státy se ujaly mm, svých odpovědností. A mm, někdy se e, právě evropské orgány e, viní z toho, že lidé nemají důvěru v e, tyto věci, ale právě Eh, si myslíme, že to je spíše na vině těch členských států, které nedokázaly eh, správně provádět legislativu. Otázkou je, proč třeba tedy lidé mají problémy s mobilitou, proč mají problémy se získáním pojistky. Eh, už zde zaznělo i včera v další zprávě, že jsou problémy i s prostým otevřením bankovního účtu, protože jste příliš byrokracie. A nejde zde o to, že by ti lidé neměli dost peněz na to, aby se otevřeli bankovní, aby si založili bankovní účet. Také souhlasím i s paním Dionem. Říkal, že jsou zde služby, které zatím nejsou ehm, dostupné přes internet, je zde problém s hospodářskou soutěží, s konkurenceschopností. Máme zde také přeskum směrnice o elektronickém obchodu a směrnice o službách, takže tam snad také při tom přeskumu se vezmou tyto věci v úvahu. Chce se ještě někdo vyjádřit? Pan Quere Kampos Campos a pak pan Šváb. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl poblahopřát mojí kolegyni k její práci. Především proto, že Eh, do toho začlenila aspekty zprávy. Měla tuto iniciativu. To je opravdu zásadně důležitá otázka, protože vnitřní trh nefunguje a my víme, že to souvisí s národní kulturou, která je málo vnímána. A jak to řekl pan předseda, eh, musíme jednat prostřednictvím doporučení musíme vytvořit určitý mainstreaming napříč členskými státy v oblasti legislativy. Myslím si, že by bylo dobré mít doporučení, která by stanovila, že všechny vlády mají environmentální povinnosti. To znamená, každodenně všechny vlády by měly také respektovat Eh, genderovou problematiku. A proč nedoporučit, aby tyto vlády také zohledňovaly problematiku vnitřního trhu? To znamená, u každého legislativního ustanovení, ať se to týká občanů nebo malých a středních podniků, z hlediska plnění těchto zákonů by se měla zohledňovat otázka dobrého fungování vnitřního trhu. Pokud nebudeme mít tyto, tato doporučení, tak eh, členské státy nezačnou se vážně zabývat vnitřním trhem. Pan Šváb, děkuji mnohokrát. Já bych se chtěl připojit k tomu, co řekl právě kolega Korea de Campos. Také souhlasím s paní zpravodajkou. Ten test jsme požadovali již dlouho, takže to je dobrý návrh. Vedle toho musím však říci, i když je dosti pozdě, že jsme svým způsobem překvapení, že tady eh, dochází k tomuto souhrnu těchto 20 otázek. Tady jsou ovšem rozpory. Členské státy například eh, nechtějí převádět eh, některé aspekty, přijímat některé aspekty ze strany jiných členských států. Je to například zadávání veřejných zakázek. Takže Eh, tady vy trošku vyvoláváte dojem, že na úrovni členských států je všechno v pořádku. A to není správné. Tady jde o tu balanci, o to vyvážení. To není jenom tento bod, ale týká se to také jiných bodů, například těch, které zde uvedl pan de Jong z Levice. Eh, já nechci teď říkat, že všechno, co je špatné, se svalí na eh, stranu Evropské unie, ale měli bychom to správně vyvážit. A proto bych chtěl pochválit eh, paní Bastos, protože tady hovořila velice často v tomto textu o místních a lokálních samozprávách. To je důležité. Pokud chceme přesvědčit občany o výhodách vnitřního trhu, tak musíme také respektovat jejich možnost řešit otázky na této úrovni, tedy na lokální a regionální. Takže myslím, Myslím si, že tento návrh je správným krokem a ještě uvidíme, jestli nebudou změny. Děkuji. We don't have uh, very much time. Už bohužel nám nezbývá příliš mnoho času. Chtěl bych eh, eh, se ještě zeptat komise. Paní Frhojven, chcete k tomu něco říct? A pak ještě znovu paní Bastos, takže paní Frhojven. Velice děkuji, pane předsedo. Chtěli bychom nejprve poděkovat paní Bastos a celému výboru IMKO za přípravu této zprávy. Považujeme ji za velice kvalitní návrh líbí se nám. Ale když jsem si vyslechla debatu, tak musím říci, že my také, my se s vámi také shodeme na tom, že by zde měl být holističtější přístup k jednotnému trhu a také musíme se zajistit, aby tento trh účinně fungoval pro všechny lidi, lidi eh, v každodenním provozu. A také otázkou eh, podívat se na to, co v tom dělají členské státy. To je asi z mé strany vše. Myslím si, že se celkově shodneme ve všem, co zde zaznělo. Děkuji. Předseda, vy jste už eh, asi četla ta stanoviska těch jiných výborů. Já jsem také rád, že ta stanoviska ještě podpoří zprávu. Paní Bastos, paní Bastos chcete ještě dokončit tuto rozpravu? Děkuji mnohokrát, ano, vezmu to velmi stručně, jenom bych chtěla poděkovat všem kolegům, kteří vystoupili v diskusi. Myslím, že mezi námi nejsou větší rozdíly názorové po věcné stránce je vlastně třeba tedy přesvědčit občana pro vnitřní trh, eh, eh, nechat je tedy mít přínos výdobytku vnitřního trhu, to tež platí pro podniky. Je třeba skutečně řešit ten problém krize důvěry, jak jste o tom hovořil, pane předsedo. Já se bezvýhradně souhlasím s vašimi slovy. Nesmíme se bát toho činit doporučení členským státům. Domnívám se, že tento návrh zprávy právě obsahuje doporučení na adresu členských států, které se musí daleko více angažovat v zájmu lepšího fungování vnitřního trhu. V této věci naprosto souhlasím a mohou také eh, zohlednit návrh kolegy Corriere de Campose, je třeba, aby členské státy zapracovaly do své legislativy tuto myšlenku vnitřního trhu. Je třeba toto vše vyhodnotit, je třeba, je třeba vnímat jasně výhody i nedostatky vnitřního trhu. Dále otázka informační kampaně. To je klíčová věc je to právě zvyšováním povědomí o výhodách vnitřního trhu, kdy občané se dobře uvědomí, co jim může přinést dobré fungování vnitřního trhu. To též opět platí pro podniky. Takže informační kampaně jsou velmi důležité. Kontakty, interakce s občanem, jak říkal pan De Jong, je to velmi důležité, ale žádá se to angažovanost ze strany členských států. Proto činíme určitá doporučení, jak ošetřit stávající nedostatky. Problém úrovně, na které se má přijímat legislativa na evropské či na eh, národní vnitrostátní. Ta studie Evropské komise ukazuje, že občané mají větší očekávání ohledně pravomocí Evropské unie a legislativní pravomoci v některých, v některých eh, oblastech na komunitární úrovni. To je realita. I když samozřejmě máme rádi myšlenku blízkosti e, lokálního zaměření e, při tvorbě legislativy, je třeba se toto uvědomit. A ještě chci říct, že poté, co vyhodnotíme stanoviska ostatních výborů, jsem se jistá, že tato zpráva vyšle důležitý signál vůči členským státům a, e, a také parlamentům a či komise radě. Děkuji mnohokrát. Takže lhuta pro poznací návrhy, alespoň podle mých informací, 12. dubna 12.00. Poté proběhne 8. května schůze, na které projednáme poznací návrhy. Možná budeme mít možnost se, se také, se, nebo projednat také stanoviska ostatních výborů. To by, myslím, bylo užitečné. Takže mnohokrát děkuji, paní Bastos. To byl poslední bod na dnešním pořadu dne. Jak obvykle mnohokrát děkuji tlumočníkům i za trochu času navíc. A Dovolte, abych vám ještě sdělil, že příští schůze proběhne ve čtvrtek 12. dubna, což je nový termín a nová schůze, nově zařazena. Eh, je to součástí nového režimu schůzí, takže eh, proběhne po frakčním týdnu v dubnu eh, tato schůze od 9 do 12.30 a poté další proběhne ve čtvrtek 25. až 26. dubna. Mnohokrát děkuji za účast. Uzavírám schůze.